Meine Damen und Herren, wir haben die Rednerliste von vorhin. Dame a pánové. So let's continue with the speakers list, the debate before. Budeme pokračovat eh, se seznamem řečníků, eh, co jsme měli předtím. Pan pan eh, Šebek za slovenský parlament. Má jako úřadující předseda hlas, prosím. Uh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám rád poblahopřál k návrhu zprávy, ale Rád bych se vyjádřil k některým formulacím. V článku 22 se zmiňujete, že Evropská unie by měla podniknout soustředěné diplomatické úsilí, aby přesvědčila partnery v regionu, jako je Turecko, Saudská Arábie a Irán, že je potřeba mít společnou strategii vůči této globální výzvě. Trošku jsem se poškrabal za uchem, protože Saudská Arábie a Irán proti sobě vedou válku v Sýrii, v zastoupení a Irán. Já mám trochu problém nazývat Irán partnerem v boji proti terorismu, protože Irán již celá desetiletí financuje teroristické skupiny. Vytvořil ku příkladu Hezbollah, a 150 tisíc eh, raket dodal Hezbaláhu, vyzbrojuje a financuje i Hamas, neboli těžko popisovat Irán jako partner v boji proti terorismu. Ovšem prosím, můžeme se maximálně snažit dostat Irán na naši stranu, ale mám pochybnosti. A potom v článku 25 stojí věta, která uznává úlohu Turecka jako významného partnera při řešení konfliktu v Sýrii a v boji proti Daeši. Já v zásadě se domnívám, že i Turecko je součástí problému. I když je i partnerem řešení. Turecko teď vlastně proti Daesh vůbec nebojuje. Ve skutečnosti bombarduje Kurdy, kteří bojují proti Daesh ale vím, jak je těžké sepsat text, který by byl vyvážený a bral by v úvahu veškeré výhrady. Chtěl jsem tedy jen vyjádřit své pochybnosti ohledně některých eh, formulací. Děkuji. Děkuji. Ich... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nechci tady zacházet do všech detailů, i když eh, je zajímavé to, co právě přednesl kolega. Nesouhlasím také se vším, ale jako neutrální Rakušan mám ještě další dodatečná omezení. Ale v zásadě jsem rád, že parlament eh, se ujal tohoto důležitého úkolu. Vy jste nad ním převzal jakýsi patronát, abych tak řekla. Já jsem rád, a podotkl bych rád, že od začátku své činnosti zde, která není tak dlouhá jako vaše, jsem požadoval, že aby se Evropa silněji angažovala. Pomyšleme pouze na válku v Sýrii. Ta má tak přímé dopady až do Evropy, jak žádný jiný konflikt. A přesto Evropa dlouhou dobu vůbec nedělala nic pro vyřešení tohoto konfliktu. USA jsou tam vojensky angažováni a my s naší váhou 500 milionů lidí, kteři, které máme, bychom mohli vyslat jasný signál v tom smyslu, že chceme skutečně tuto válku ukončit. Podle mne v této si činíme příliš málo, i když dnes dopoledne od paní Mogherini tady byly zásněny té věci, to už jsou takové jakési první vaštovky, zdá se, že tedy v budoucnu se tomu bude Evropa věnovat více. Ovšem, eh, máme zde eh, další problém, který se možná za 24 hodin vyřeší, ale možná se z toho stane skutečně strašná realita a to je Donald Trump. Málo a pokud pouze, ano, tak pouze heslovitě se vyjadřoval o světové politice, ale to, co jsme od něj slyšeli, nám skutečně, eh, jak si, z toho nám naskočila husí kůže. A stala konkrétně tím se dostávám zpět eh, k testu, textu zprávy. Bych rád eh, se tady zmínil o jeho poznámce v tom smyslu, že v Evropě v budoucnu chce vybírat peníze za jednotky NATO, které jsou tady, tedy v Evropě momentálně usídleny. To je pouze jedna z jeho hrozeb. A v této souvislosti by mne zajímala jedna věc. Má Donald Trump a politika, kterou chce on provozovat, nějaké formě, nebo nalezla jeho politika to, se chce prosovat i v nějaké formě jak se odrazila se již v nějaké formě ve vašem textu, ve vaší zprávě? Děkuji. Bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Ta zpráva mm, je podle mě vynikající, je velice podrobná, skvělá zpráva. Já předložím několik krátkých pozměňovacích návrhů, ale hodnotím tu zprávu velice pozitivně. A také vítám, pane předsedo, že kladete důraz na nutnost prohloubit ten rozměr bezpečí a obrany. Myslím si, že Eh, soft power Evropy eh, v této situaci krize nestačí. A dnes ráno paní Mogherini také tento bod zdůrazňovala, takže vítám, že to máte ve zprávě. Děkuji. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl doplnit několik komentářů ke zprávě. Je jasné, že to je zpráva velice aktuální eh, vzhledem k dnešnímu světu, eh, který je jiný než před 15-20 lety. Máme ve svém sousedství čtyři otevřené války, Sýrie, Irák, Libie. Eh, vlastně to vyvolalo zhroucení států v našem sousedství. Vidíme existenci těch takzvaných proxy wars, mezi Saudskou Arábií a Iránem, máme migrační a uprchlickou krizi, kterou se zatím nedaří řešit. A my vlastně před tím vším nemáme dostatečné institucionální prostředky, tak abychom byli schopni čelit těmto eh, konfliktům vysokého napětí. A navíc eh, naše politika eh, vlastně zatím nevede k tomu, aby naše, naši sousedé se dostali k demokracii a lidským právům. Dříve to bylo tedy hlavním předmětem naší zahraniční politiky podporovat demokracii a lidská práva, ale ukazuje se, že to nestačí. Je třeba integrovat naší diplomaci, obranu, migrační politiku, naše spravodajské služby a rozvojovou politiku. To všechno musí být součástí té nové bezpečnostní a obrané strategie. A na závěr připomínám ještě, že zahraniční politika, která eh, vychází z našich zájmů, kterých je mnoho a jsou relevantní, ostatní, eh, musí také vycházet z, vycházet z hodnot, které Evropská unie představuje. A proto také musíme eh, mít na mysli tyto otázky eh, při budování bezpečnostní a obrané strategie. Děkuji. S největším zájmem jsem naslouchal o nutnosti propojení ozbrojených eh, kapacit v Evropě. Eh, to a také zbrojního průmyslu, což by jistě zvýšilo efektivitu a účinnost. Myslím si, že vojáci by se shodli a dohodli rychle. Problém je u civilistů. Existuje ještě nějaká pracovní skupina, která eh, na tom pracuje? proci je jak na, ne na tom, jak pouze překonávat to, kde se neschodneme, ale například práce na tom, jak eh, rozdělovat úkoly v oblasti zbrojení a vyzbrojování takovým způsobem, aby se vyrovnal tok peněz mezi malými a velkými zeměmi, protože tam jsou ty největší obavy z toho, že se to dostane do rukou pouze těch velkých států. Myslím si, že na tom bychom měli již dnes velmi pečlivě pracovat. Děkuji mnohokrát. Eh, a jako poslední ještě pan Jurek. Děkuji, pane předsedo. Dnes si všichni děláme obavy z toho, že USA možná v příštích letech, možná ne, ale možná od ledna budou čím dál tím méně přítomně v Evropě, tak samozřejmě musíme čím dál tím více, o to více posílit naše vlastní úsilí v Evropě, což můžeme v rámci NATO učinit. Můžeme v rámci NATO se postarat o větší bezpečnost například baltských zemí, a to přímo v případě, kdy baltské země budou potřebovat známky naší solidarity. Také bychom mohli říci ano, Ukrajině. Ukrajina si požádala o policejní misi v oblasti, kde se již údajně nebojuje. Což bychom také mohli udělat. Mohli bychom jí tuto misi poskytnout. Pokud chceme, aby slovům následovaly činy. Musíme podpořit ty členské státy, které se chtějí hájit. Například Polsko je jedno, jedna z mála zemí, které skutečně dostáli své povinnosti a vydali 2 rozpočtu, vydávají 2 rozpočtu na obranu. A my jsme za to ovšem kritizováni, útočí na nás za to. Já jsem neslyšel obdobnou kritiku vůči státům, které dávají menší procento z rozpočtu na obranu. Děkuji. Děkuji, předseda. Děkuji za tu diskusi celou řadu podnětů a bodů, které zde zazněly. Zohledním při vypracovávání kompromisních návrhů, které pak budeme projednávat se stínovými zpravodaji. Děkuji také za veškeré podněty z národních parlamentů. Karel Schwanzerberg k vyzbrojovacímu průmyslu, zbrojnímu průmyslu. Ano, to je všeobecně známo, ale když pomyslím na to, jak vypadá například nedůvěra mezi Německem a Francií ohledně určitých průmyslově politických aspektů, které se pojí s touto otázkou, tak se na tom velmi ukazuje, jak obtížná věc to je, ale možná by bylo vhodné, je to asi dobrý nápad, kdybychom my jako parlament se ještě jednou podívali na ty synergetické efekty, poukázali na to, nechali si to zanalizovat nějakou studii, abychom měli skutečně to dobře podloženo, že takovéto efekty jsou a že by vedly k pozitivním výsledkům. Myslím si, že momentálně skutečně ve velké míře vyhazujeme peníze daňových poplatníků, aniž bychom zajistili, že tyto náklady budou mít skutečný užitek pro zvýšení naší schopnosti obrany. Ano, ten, e, ta výtka, že děláme příliš málo v Sýrii, to je správné, ale jak tam máme být činní, jak tam máme být aktivní? já v Německu, když se mě na to ptají, říkají lidé, že máme udělat více, tak se jich ptám, ano, a jste ochotní poslat eh, vojáky Bundeswehr do Sýrie, no tak pak i hned uh, oni se leknou a řeknou, ne, ne, ne, tak to jsme to nemysleli, ale takovéto otázky si musíme klást, takže se ptám našich rakouských přátelů, jste tady ochotni poslat rakouskou armádu do Sýrie, aby se přímo podílela bojů o Alepo, těch konkrétních pozemních bojů, kde jde tedy o každý jednotlivý dům. Takže takto konkrétně si to musíme uvědomovat. Co chceme tedy prosadit, ale jakým způsobem to můžeme prosadit a v jaké fázi se tedy nyní nacházíme a za by tedy nebylo vhodné zvolit společnou cestu, protože bychom prostě měli být lepší, tak to bychom měli lepší výsledky. Já vám děkuji mnohokrát, nebudu hovořit dále, neboť že venku čeká americký ministr a já bych ho rád poprosil, aby přišel sem do sálu. Ich darf Sie zum nächsten Punkt. Rád bych nyní otevřel další bod na pořadu jednání, u kterého vás srdečně vítám. Máme zde velvyslance Spojených států při Evropské unii, pana Gardnera. A jistě netrpělivě očekává výsledek dnešního dne stejně tak, jako my. A přesto je ochoten s námi hovořit o evropsko-amerických stazích. Jistě zůstaneme u tedy normálního scénáře našich vztahů a nebudeme tady rozvádět nějaké hororové scénáře ale doufám, že se tedy dozvíme mnohé o vztazích mezi EU a USA a že se, myslím, že jako Evropané jsme se z obchodní politiky do, poučili, že taková ta metoda tvrdá, kterou jsme uplatnili u CETY, tento proces rozhodovací, který byl tehdy uplatněn, že tady není vhodný, že bychom měli zvolit jiný, který bude orientován na, orientován na výsledky a nebude se zaměřovat pouze na vnitřní populistická hnutí. To je e, slabina EU, že každý vše, na vše pohlíží pouze z vlastní perspektivy a nikdo nehledí e, jaksi z výšky, se zhora e, na to, co je důležité pro nás, pro všechny. A u CETY to pro mě byl klíčový zážitek. Zážitek toho, jak to nemáme dělat protože pokud bychom takto postupovali dále, tak by s námi ještě nikdo žádnou dohodu neuzavřel a velké obchodní bloky této unie by se vyhly Evropské unii, neboť prostě řeknou se, s těmi nemůžeme uzavřít žádnou dohodu, protože nikdy nevíte, co z toho nakonec bude, což vlastně je i v rozboru s národními zájmy v konečném důsledku také. To je třeba si uvědomit. Excelence, máte slovo. Well, no predictions about... Uh, žádné prognózy na dnešní večer nenabídnu. Ale v závislosti na výsledku možná uh, tady před vámi sedím naposledy. Takže nejprve několik osobních poznámek. Moje služba jako americký velvyslanec do Evropské, v Evropské unii to nebylo pro mě jenom zaměstnání, bylo to pro mě poslání a každé ráno se probudím a věřím v to, co dělám. Vzpomínám si, že když jsem řekl svému tehdy 13-letému synovi, to bylo v roce 2013, když jsem se stal eh, velvyslancem USA do EU a on vykulil oči nevěřícně a říkal, ty? A e, to, bylo, to byla pro mě opravdu veliká morální vzpruha. E, v nadcházejících týdnech a měsících jsem hodně o té otázce přemýšlel a pak jsem se pokoušel na ní odpovědět. Za prvé, protože věřím v Evropu, mnozí z vás asi ví, že jsem Evropan, moje matka byla Italka, jsem Eh, hrdý na Itálii a moje žena je španělska a děti vyrůstají a chodí do školy v Londýně. Posledních 25 let mého života jsem eh, strávil v Evropě, <clears throat> takže věřím v Evropskou unii již 25 let a za třetí, proč já? Protože eh, věřím eh, v možnost, aby eh, ve spolupráci USA a EU vzniklo něco dobrého. Eh, to je realita, skutečnost, kterou každý den žiji. Věřím také ve význam této instituce a vaší schopnosti přispět k evropskému projektu. Mám silné vztahy s Evropským parlamentem a je to jeden z klíčových aspektů mého mandátu. Setkal jsem se eh, téměř se všemi frakcemi za posledních dva a půl roku. Příští měsíc eh, pojedu již po sedmé do Štrasburku s rodinou, vezmu sebou eh, děti na tedy galerii plenárního zasedání, aby toto skvělou instituci viděli tedy v, fungovat. Takže je to pro mě veliký, veliká příležitost vás dnes oslovit. Děkuji vám, Elmare, za pozvání. Děkuji i za vaše přátelství vůči mně i vůči Spojeným státům je málo politiků v Evropě, kteří znají e, USA tak dobře a mají tam tolik práce. Význam dnešních e, voleb je obrovský. USA i Evropa stojí před obrovskými eh, výzvami. Ruská agrese, eh, provokace na východě, eh, uprchlická krize, jižní sousedství Evropy si vyžaduje společný transatlantický přístup. USA potřebuje silnou, sjednocenou Evropu bez ohledu na to, kdo sedí v Bílém domě. Konrad Adenauer jednou řekl, že evropská jednota eh, se stala snem několika málo a stala se eh, nadějí mnoha a dnes je nezbytností. I přes veškeré výzvy. Každý den si připomínám, že EU a USA jsou zcela zásadními partnery eh, v tomto proměňujícím se světě. Velice brzy po Brexitu my lidé z komise a z dalších institucí eh, telefonovali, abych dále vysílal signály o důvěře v EU. Já jsem souhlasil a eh, říkal jsem si, proč vlastně eh, jde o to vysílat signál o důvěře, než navzájem bojovat. To je důležitá věc. Nejde jenom o marketing. Já vím, že veřejnost eh, má obavy především z, otázek obrany, terorismu, nekontrolované migrace, ale potřebuje také pozitivní vizi účelu existence EU. A to není tak těžké vysvětlit. Ministr Kerry to, myslím, účinně vysvětlil, když zde byl eh, v Bruselu. Eh, stejně tak prezident Obama v Hanoveru v dubnu letošního roku. Pakliže Evropa Pakliže e, Evropa se bude snažit nějakým způsobem pouze chránit a bránit, e, nepovede to k ničemu dobrému. Pakliže nebude věřit ve svou budoucnost, bude zranitelnější vůči těm, kteří chtějí podrývat náš systém vládnutí svobodného trhu. E, ještě nikdy předtím nebyla budoucnost evropského eh, eh, projektu tak vysoko na seznamu priorit Washingtonu. I přes, i eh, přes tedy kroky Londýna musíme počítat s tím, že Brexit je realita, respektujeme vůli Britů, jsme znepokojeni, co to bude znamenat pro zahraniční politiku EU i USA, e, změnu klimatu, e, bezpečnostní obranou politiku a tak dále a jsme znepokojeni tím, že nebude možné tak dobře prognozovat tvrdou a měkkou sílu. A jsem s vámi nejenom e, v to, co si myslel Jean Monnet, že Evropa v krizích roste, ale protože si myslím, že společně chápeme prospěch společných kroků je velice důležité, aby proces vyjednávání Brexitu byl věcný, co nejrychlejší a co nejpřátelštější. Doufáme, že spojenectví a partnerství eh, Spojeného království a EU bude co nejlepší, jinak by to bylo velice disruptivní pro všechny zúčastněné, včetně USA a jejich obchodní politiky. Mezi nejvýznamnějšími výzvami pro nás všechny je hrozba agresivního Ruska, která, které se dopouští provokativních kroků, které, eh, které eh, šikanuje eh, nevládní organizace, organizace pro boj za lidská práva, novináře a tak dále, boje proti právnímu státu. Doporučuji zprávu, kterou nedávno vydalo, eh, vydalo Centrum pro strategické studie, jmenuje se to The Kremlin Playbook, najdete to online a myslím, že to bude zcela určující záležitost pro nás všechny v tomto sále v nadcházejících čtyřech letech. Eh, Ukrajina je v přední linii eh, bojiště, trpí, trpí ruskou okupací. Demokratická a prosperující Ukrajina je nej, eh, by byla nejvýznamnějším eh, prostředkem boje proti kleptokratické vládě eh, Putina. Tento parlament důsledně podporuje Ukrajinu, protože jestli Ukrajina selže, selže i Evropa, selže EU pakliže se Evropa nepostaví za zásadní hodnoty demokracie, územní celistvosti a e, lidská práva, za co by Evropa stála. Jak můžete chránit své hodnoty i uvnitř? Uvnitř Evropy není možné e, souhlasit ani s částečným zrušením sankcí vůči Rusku. Jsme také znepokojeni e, ruskými eh, zlovolnými akcemi proti eh, členským státům na západním Balkáně, které mají, mají vrážet klín a erodovat podporu eh, v transatlantickou bezpečnost, stabilitu a prosperitu, včetně EU a NATO. Sem patří nejenom cynická dezinformační kampaň, ale také pokus ovlivňovat politické debaty přes podpory různých politických stran, nevládních organizací a kontrolou strategických ekonomických eh, aktiv. My, Evropská komise a mnohé členské státy se nadále stavíme proti ropovodu no, eh, Nord Stream 2 od z Ruska přes Německo, protože obchází eh, Ukrajinu a bude stát obrovské miliony dolarů v transitních poplacích. Rusko dělá pořád to samé přes, vše, přes stejnou, stejné trasy a neznamená to vůbec žádnou diversifikaci dodávek. Nedávno severští e, vůdci žádali o e, rozhodnutí EU. Doufám, že tento orgán se připojí k tomuto tlaku. Už jste toho udělali mnoho. Nedávné rozhodnutí Evropské komise uvolnit e, přístup eh, k ropovodu OPAL bylo špatnou zprávou, protože to zvýší eh, závislost Evropy na ruském plynu. Tento parlament hraje důležitou úlohu při eh, vynakládání tlaku na Rusko v tomto, v tomto směru. Boj proti ISILu a al qaidě je také vysoko na seznamu našich priorit Snažíme se o ukončení konfliktu v Sýrii, což je bojiště, které přitahovalo terorismus a představuje od druhé světové války nejhorší situaci v lidských právech. Asadův brutální režim je odsouzení hodný. Rozhodli jsme se v jednu chvíli eh, přerušit eh, rozhovory s Ruskem eh, v reakci na v reakci na nepřátelské kroky Ruska. Neudělali jsme to rozhodnutí lehce, ale nevzdali jsme se podpory Syřanů a boje za mír. Uděláme všechno, eh, abychom podpořili eh, společně s OSN eh, syrské obyvatelstvo. Snažíme se zmírnit utrpení Syřanů, včetně vojenských, diplomatických, diplomatických složek a i úsilí tajných služeb. Ukončení války v Sýrii je nezbytné, také abychom snížili počet lidí, kteří prchají ze svých domovů. Ta situace stěžuje eh, také eh, život v Evropské unii, která se snaží být solidární eh, se svými partnery i na západních, západním Balkáně, který tím trpí. Jsme rádi, že evropští vůdci se snaží vyrovnat s uprchlickou krizí humánně a tento výbor e, se už již dlouho zasazuje o evropské řešení této krize. Jedním z našich největších úspěchů v, nedávným, v nedávných letech ve prospěch e, kolektivní e, budoucnosti našich dětí bylo podepsání dohody na ochranu životního prostředí v Paříži a také se snažíme usnadnit ratifikaci provádění si vyžádá silný, silné transatlantické eh, partnerství. To bude těžké. Eh, konečně TTIP. I nadále chceme vyjednat ambiciozní dohodu TTIP, i když, jak zde zaznělo, eh, se Evropská unie potýká se zásadními otázkami, jak vlastně vyvážit i vůli jednotlivých členských států a různé zájmy. E, vyjednavači e, pomalu e, dosahují pokroku. Když se podívám zpět na své funkční období, domnívám se, že se nám podařilo dosáhnout značného pokroku, co se týče ochrany osobních údajů. Máme dohodu o ochraně osobních údajů, které se vyměňují mezi, mezi orgány činným v trestním řízení v USA a EU. Nyní ale je zcela zásadní doba. Prezident Obama podepsal zákon, který se, který se týká eh, justičních opravních prostředků a, a, podle, a podle amerického zákona o eh, ochraně soukromých údajů ochrana, která se dostává amerických občanů, se bude rozšiřovat i na eh, evropské občany. Doufám, že se podaří tuto dohodu ratifikovat a jde pouze o to, aby transatlantické partnerství, které je zcela zásadní při zajišťování globální stability, bezpečnosti a prosperity, dělalo to v uplynulých 70 letech a bude to dělat i v nadcházejících letech. Myslím, že boj proti eh, populismu a demagogii jistě bude jednou z, defin- z určujících výzev, které máme před sebou. Děkuji Těším se ne na otázky, ale doufejme i na debatu. Our head of delegation, uh, TLD. Náš vedoucí delegace, pan McAllister, se požádal o slovo? Ne? Tak pan Milan Mon. Děkuji, pane předsedo. Dovolte takovou drobnou úvahu a dvě otázky. Eh, pokud jde o úvahu, plně souhlasím s vašimi posledními slovy. Strategické vztahy pro EU jsou právě velice důležité. Ehm, vztahy se Spojenými státy, to jsou nejdůležitější strategické vztahy a já doufám, že výsledek dnešních voleb nijak neovlivní tyto vztahy vzhledem ke sdíleným hodnotám, zájmům, zásadám a také historii. Nyní otázky. Já jsem si jist, že s velkým zájmem jste sledoval, co se dělo v evropských institucích s ratifikací, nebo řekněme spíše schvalováním eh, smlouvy CETA. A v Belgii, konkrétně eh, v Valonsku, Eh, ale i jinde v Evropě se hodně právě řeší, eh, jak přistoupit k řešení sporů. A to je věc, která je problematická i v T-typu. A já se tedy ptám, jak vidíte budoucnost T-typu v souvislosti s tím, eh, jaký byl vývoj CETA. A druhá otázka, vy už jste částečně odpověděl, budoucnost vztahu s Ruskem. Rusko je významným globálním aktérem, stálý člen Rady bezpečnosti a je to prostě vojenská a energetická mocnost, ale v poslední době se chová v rozporu s mezinárodním právem. Nicméně pomoc Ruska stále potřebujeme při řešení různých krizí, jako je třeba problém terorismu nebo Sýrie kde tedy ale Rusko zastává zcela milnou linii. Jak vidíte tedy do budoucna ty vztahy USA-Rusko, eh, když se už vlastně stalo toho tolik od toho takzvaného reset, které provedla paní Clintonová ještě jako ministrině zahraničí? Thank you, Chair. Thank you, Ambassador. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane velvyslanče, děkuji za velice upřímný úvod a uh, Myslím, že když jste tady nadnesl ty výzvy, které před námi stojí, zmínil jste boj proti populismu a demagogii, tak doufám, že dnes večer eh, alespoň první část eh, této výzvy se podaří vyřešit, až uvidíme výsledek voleb v USA. Jako otázka, někteří lidé říkají, když se mluví o zahraniční politice, tak vlastně není úplně tak důležité, který z těch dvou kandidátů zvítězí. Můžete nám prosím říci, jak eh, to vidíte podle toho, kdo zvítězí ve volbách, jaký bude rozdíl v americké zahraniční politice? Děkuji. Děkuji, pane velvyslanče. Jsem velmi potěšena, že se, jste se sám sebe nazval evropským američanem a děkuji vám za velice upřímnou přednášku, která nám ovšem také ukázala, jaké body jsou obtížené právě pro Evropu. Dnes je pro vás si jistě velice významný den. Možná byste nám mohl něco říci o jedné věci, které mě, která mě osobně udivila v rámci kampaně v USA. Málo se tam hovořilo o transatlantských vztazích, o vztazích k Evropě a jaká má být jejich budoucnost. Nevím, proč tomu tak je, možná nám to můžete vysvětlit. A pak se hovořil o TTIPu. Eh, právě jsme podepsali dohodu CETA, bylo to velmi obtížné. Jak eh, jste to vy vnímali, ten způsob, jak jste pocitovali ten způsob, jak Evropa přistoupila k CETě. A ještě třetí dotaz, třetí věc. Dnes dopoledne jsme velmi podrobně hovořili s paní Mogherini o globální strategii. Velmi jasně se vyslovila pro silnější integrovanou spolupráci také vojenských sil. Víte, že Evropa dobře spolupracuje s NATEM a tuto spolupráci chceme udržet i nadále. Ale někteří z nás jsou také velmi proto, abychom vybudovali skutečný evropský obraný systém s vlastními ozbrojenými silami neboť potřebujeme větší úsilí v Evropě, silnější spolupráci a pokud to budeme mít, tak budeme samozřejmě mnohem výkonnější. Jak vyhledíte na možnost evropské obrany? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane velvyslanče. Nejprve bych chtěl vám poblahopřát, protože jste tady měl úplně nejlepší eh, vystoupení před tímto výborem a teď nemám na mysli jenom tu zmínku o překvapení vašich dětí, když jste se ujal této funkce. Za druhé, eh, hovořil jste hodně o populismu a já bych chtěl navázat na to, co říkala paní Piry. Pan Trump Eh, je prostě populista ve všech svých projevech na jakékoliv téma. A to je pro mě veliké překvapení, eh, když vidím takovouto zemi, a kde tedy jeden z prezidentských kandidátů používá populismus v každém svém projevu. Já mám pocit, eh, jakoby v té zemi snad neexistovali vzdělaní lidé, když si představím, že pan Trump se může snadno stát prezidentem. Dále říkal jste, že ty vztahy eh, navzájemné jsou životně důležité, ale eh, Spojené království, když bylo zastupováno Tony Blairem, nemáte pocit, že tehdy vlastně vznikly ty problémy na Blízkém východě, když jste provedli invazi do Iráku spolu s panem Blairem. Teď 500 tisíc lidí eh, od té doby tam zemřelo. Co si o tom myslíte? Není třeba nutné nějak znovu zvážit naši zahraniční politiku? A konečně bych se chtěl zeptat eh, Zda vidíte nějaký pokrok v diskusích eh, o řešení kyperské otázky. Sledujete tento problém, protože teď eh, se vedou vlastně na toto téma diskuse ve Švýcarsku. A eh, Děkuji i za tu zmínku o překvapení dětí. Kolego, když vidím, kdo například už byl kandidát na kanceláře v Německu nebo kdo již byl premiérem v Řecku, tak doufám, že z toho nemůžeme brát ohled na vzdělávací systém našich obou zemí. Slovo má nyní další kolega. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát za vaše úvodní slova. Nejdříve jsem se chtěl zeptat, proč vy na jedné straně říkáte, že Ukrajina je velmi zásadní pro naše bezpečnost a pro naši autonomii v Evropě, pro naši samostatnost v Evropě. Tady s vámi plně souhlasím. Ale proč pak toto embargo na zbraně proč necháváme Ukrajinu samotnou s naprosto nedostatečným vyzbrojením bojovat tedy proti velice dobře vyzbrojené vojenské moci Ruska? Druhá má otázka se týká TTIPu. Řekli jste, že je to zásadní pro naše spojení přes Atlantik. Dávám vám zapravdu, co se týče obchodu, a co se týče vzájemných vztahů. Ale proč musí tato smlouva tak hluboce zasahovat do našich demokratických a také do našich právních struktur? Myslím si, že obě dvě věci bychom měli spíše odlišovat, oddělovat od sebe. Děkuji. Excelence, děkuji. Mně se velice líbí ten upřímný projev, aspoň je to jasné. Eh, dozvídám se tak, že náš předseda pan Brok je dobrým služebníkem USA. Myslel jsem, že je především služebníkem Evropy, ale já už jsem několikrát zjistil, že je také dobrým služebníkem USA. Eh, chtěl bych vám také uklidnit, pokud jde o ruskou propagandu. Ta tady nemá příliš velký účinek. Věřte mi, tento parlament poslouchá vaši propagandu, nikoli propagandu ruskou, takže nebojte se, eh, tady ruská propaganda v tomto parlamentu místo nemá chystá. Dále bych vám bych se vás chtěla zeptat na pár věcí ohledně situace. Eh, Rusko jako agresor je snad agresorem Rusko v Libii, v Iráku, v Sýrii. Kdo tam eh, se dopustil té agrese, anebo to byly Spojené státy v rozporu s mezinárodním právem? Totež pro Ukrajinu je snad více transparentnosti, více demokracie, méně korupce eh, než dříve, nebo je to horší než dříve? Nastal snad lepší rozvoj? Nikoli. Jenom pro informaci, eh, vy hodně hovoříte o ruské propagandě. Ještě jedno vás mohu uklidnit, že ruská propaganda není přítomná tady v parlamentu ani ve velkých evropských institucích. A nyní na závěr eh, populismus. Populismus to je slovo trpících národů a realita se do politiky vždycky vrací a vy ji poznáte i u vás, protože Trump je fenomén, který vychází ze sociologické reality národa, který trpí. A nemůžete se zbavit Trumpa, nemůžete se zbavit reality, která eh, pana Trumpa podporuje. Děkuji, pane velvyslanče. Herzlichen Dank. Man sieht doch, Děkuji mnohokrát, vidíme, jaké výhody má liberální demokracie, která poskytne možnost eh, bez zábran hovořit i vám. A slovo má nyní kolega Tanok. Uh, Děkuji, pane předsedo a, pane velvyslanče Gardnerem. Eh, vítám vás. Eh, upřímně doufám, že se stanete, že budete ještě dál velvyslancem. Nejenom, že vás máme rádi, že jste přítelem Evropského parlamentu, ale že by bylo hrozné, protože by to znamenalo, že vyhrál eh, prezident Trump. Eh, to by znamenalo, že on a Putin eh, vedou svobodný svět. To bych já osobně vůbec nerad viděl. Kladu si otázku, jak se mohl někdo jako Trump dostat tak blízko. Zdá se, že Eh, žijeme v postfaktuální politice, jak v Americe, tak eh, v Evropě. Já jsem eh, se velice zasazoval o setrvání Británie ve Spojeném království, ale doufám, že USA budou lobovat svého nejužšího spojence, Spojenou, Spojené království, aby, aby zůstal co, zůstalo co nejblíže strukturám CSDP a OSCE a e, doufám, že USA si e, nebude myslet, že e, to, že Spojené království vlastně se odpojí od 43-letých svých zájmů, že by to posílilo vás nebo vaše zájmy. Zamýšlím se také, jak by to vypadalo s prezidentkou Clintonovou bude eh, rozhodnější, eh, co se týče intervencí, než prezident Obama. Eh, on byl dobrý prezident v mnoha ohledech, ale co se týče, co se týče zahraniční politiky, zdálo se, že měl spíše takový bázlivý přístup a vidíme, že teď ta situace je velice špatná v Alepo ku příkladu. Kladu si otázku, jestli prezidentka Clintonová by měla větší slovo v bezpečnostní eh, eh, radě a byla by eh, schopná zabránit třeba bombardování konvojů OSN a zachování beztrestnosti vzhledem k obrovské zkušenosti, kterou Hillary Clintonová má jako ministrině zahraničních věcí. Možná uvidíme, že západní svět a demokracie budou mít větší šanci postavit se proti e, sílícím nedemokratickým e, velmocím, jako je Rusko a Čína. Děkuji. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane velvyslanče, jsem rád, že můžeme eh, diskutovat. Jak už říkal pan předseda eh, Brok, demokracie spočívá v tom, že můžeme hovořit skutečně všichni. Eh, ten váš projev byl velice agresivní. Mně připadalo, že to je zase studená válka obráceně. Vy mluvíte o agresivním Rusku, ale já bych mohl mluvit o agresivních spojených státech, které mají vlastně vojsko v různých oblastech světa, včetně například Tichého oceánu. Máte obrovské výdaje na zbrojení. Jaký je rozdíl mezi Ruskem a vámi? Eh, v Latinské Americe eh, se zase USA vměšují do záležitostí tamních zemí. Je to potvrzeno, že Amerika tam byla za několika státními převraty. Já znám velice dobře, bohužel, jeden případ eh, Irák. Tam jste nám lhali a zavlekli jste nás do děsivé války. Vy jste dokonce vraždili novináře, například eh, v Libii. Pokud jde o Alepo, jaký se zaznamenali pokrok za ten jeden rok velké koalice boje proti islámskému státy? Ani centimetr půdy jste nezískali. Ano, samozřejmě máte strach, protože vaše síla jako jediné mocnosti uh, upadá. Uh, Chcete se tedy eh, spojit s Evropou, ale tady jsme mnozí, eh, kteří voláme po míru, po dobrém sousedství a voláme po Evropě, která neexist, ne, není ne, pod vaším protektorátem, protože vy eh, také máte svou propagandu, která se vám velice daří. Ambassador, welcome. Pane velvyslanče, vítám vás zde a chci vám eh, položit otázku. Toto je výjimečná doba. Američané jdou k volbám a mají kandidáta, který ani nepodal daňové přiznání. A to mě vede k něčemu, co je zcela zásadní eh, pro občany, aby nedávali svůj hlas populistům, jako je Trump, a nebo máme tady také podobné populisty, kteří, které platí Putin. Myslíte, že Hillary opravdu splní to, co si vzala e, z plánu Bernieho Sandersa, neboli potřebu bojovat proti daňovým rájům, e, nedostatečné právní úpravy zdanění na globální úrovni, což vede k tomu, že občané nevěří vládám a finančním institucím. Myslíte, že to bude součástí eh, americko-evropské agendy eh, v globální právní úpravě? Well, lots of questions, and I know the minister... To bylo mnoho otázek a uh, vím, že tady jsou další ministři, se kterými chcete hovořit. A mnohokrát zde zaznělo slovo populismus, to je velice zásadní věc. My můžeme uh, odmítat ten násilný, sprostý slovník a uh, tu a tu uměle vyvolávanou historii. Někdo tady jmenoval postfaktuální politiku a to je pravda. Byl jsem eh, nedávno šoko, šokován, když jsem viděl titulky v britských novinách po té, co soud rozhodl, že, Brexit, eh, že o Brexitu bude rozhodovat ještě parlament. A nešlo jenom o eh, bulvár. Ty noviny otiskly titulky nepřátelé eh, lidu a to mluvili o soudcích. A my jsme zvyklí na podobné titulky pouze co se týče Hitlera a Lenina. A najednou to čteme v britských novinách. Něco se stalo. Proč to říkám? Musíme rozumět na obou stranách eh, Atlantiku, co se vlastně děje s politikou. Tuto analýzu bychom měli provést správně a dojít ke správným závěrům myslím, že eh, musíme změnit narrativ, musíme eh, vyslechnout, eh, z čeho vlastně ten vztek vyrůstá a je to, co vlastně Bernie Sanders chtěl, více spravedlnosti v obchodním vyjednávání, více spravedlnosti v řešení nadnárodních daňových úniků. Myslím, že OECD si v tom vede dobře. Čeká nás ještě více, eh, více práce, eh, co se týče obchodní pomoci a obchodní a eh, obrany obchodu. V tom ještě máme rezervy na obou stranách Atlantiku. Lidé vidí, že mají teď možnost vlastně Eh, se eh, účastnit svobodného trhu eh, globálního, ale přitom ten systém je podvodný a skorumpovaný. Proto je potřeba s tím něco dělat. My jsme samozřejmě sledovali debatu o CETě a co se dělo ve Valonsku. Mohu třeba přímo říci, že pravděpodobně se to spíše týkalo interní belgické politiky, Eh, četl jsem veškeré deklarace, které vlastně byly součástí textu té smlouvy a ty deklarace často se vůbec netýkaly tedy skutečného textu eh, té vyjednané dohody. Ty se spíše týkaly toho, že vlastně reagovali na obavy eh, občanů a ty obavy vůbec vlastně neměly existovat. Eh, otázka, co se týče ISDS a, a typu, Je předčasné opravdu říci, jestli eh, se v tom bude pokračovat za eh, vlády, za vlády Clintonové. Eh, víme, jak to bylo eh, v případě CETY a víme, že v Evropě je opravdu veliká opozice, eh, opozice vůči mimosoudnímu, vůči mimosoudnímu řešení sporů. To budeme muset ještě, ještě Eh, vyřešit. A co se týče Ruska, já jsem tam eh, žil, žil jsem v Sovětském eh, svazu ještě za Gorbačova, vím, jak, jaký tam byl život, byl to totalitní stát a já se obávám, že se vracíme do doby, kdy nevládní organizace, které podporují lidská práva, jsou ničeny, bojuje se proti disentu a je to velice smutné pro Ruska, protože stagnuje a vrací se zpět do předgorbačovských dob. Takže jestli zde někdo chce naznačit, že eh, vlastně eh, je, chce dávat rovnítko mezi demokratickými systémy, ve kterých žijeme my, a mezi Ruskem, tak jak je dnes, to naprosto odmítám. A také naprosto odmítám, naprosto odmítám to, že Rusko nemá vliv na evropský politický systém, evropské politické strany a dokonce ani na tento, eh, tento orgán, protože důkazy mluví proti tomu a my to víme. A to bude pro nás společný obrovský úkol. My dokážeme mnohem více ve spolupráci s vámi, přáteli, které zde vidím, eh, některé ty, některé ty důkazy, důkazy jsou k dispozici již teď, víme o Front National, ale budeme se muset ještě hodně snažit, než ty důkazy budeme moci veřejnosti nabídnout. Co se týče voleb, eh, nevím, kdo vyhraje, eh, ale pro zahraniční politiku to bude znamenat veliký rozdíl. Eh, Donald Trump řekl, že udělá řadu věcí. Možná, že vzhledem k tomu, že máme ústavu, kongres, zákon, mnohé z toho nebude moci dělat, ale mluvil o mučení, mluvil o zdi, z Mexika, mluvil o zdanění dovozu z Číny nebo z Mexika, a nebo co říkal o nešíření jaderných zbraní, a, e, nebo že řekl, že e, je naprosto v pořádku, když některé azijské země budou mít jaderné zbraně. Kdyby cokoliv z toho se mělo stát, tak by to mělo obrovský dopad. Co se týče globální strategie, byla zde otázka na e, vojenské síly. My zatím se tím ještě Eh, nezabýváme. My se domníváme, že Evropa by měla vydávat více a lépe na obrané kapacity. My jsme si přečetli globální strategii, my se často setkáváme s komisí a eh, s SVČ eh, a myslím, že obavy Spojené království jsou víceméně umělé, co se týče nějaké eh, evropské armády. My si myslíme, že to není pravděpodobné, nemyslíme si ani, že by to bylo nezbytné. My se domníváme, že je potřeba se zaměřit na nalezení v rámci Lisabonské smlouvy možnost pro posílenou spolupráci a také jde o to vyzvat ty členské státy, které ještě neplní své závazky vůči na, na to, aby je začaly plnit a za B, aby se zajistilo, že tedy ty peníze, které se vydají e, armádu, byly skutečně vydány na e, budování schopností a nejenom na soft záležitosti, jako jsou platy a důchody. Otázka, jestli e, USA a EU vlastně jsou příčinou problému na Blízkém Eh, východě. No, můžeme se eh, bavit o tom dlouho, ale asi by bylo lépe se zaměřit na budoucnost než na eh, minulost. Na Blízkém východě stojíme před obrovskou výzvou a co se týče možného osvobození Mosulu, události se tam vyvíjí správným směrem, ISIL je v defenzivě, Kypr, doufejme, že se dostaneme k nějakému závěru a řešení. Další, další otázka eh, se týkala hodnot. Eh, ty hodnoty, které všichni sdílíme, jsou velice důležité. Doufám, že se na něj tak... Eh, viděl jsem film, film o Ukrajině, jmenoval se mm, Zima v ohni nebo Winter on Fire a ti Ukrajinci to byli mladí lidé, kteří chtěli eh, si zvolit eh, konec korupci, eh, evropskou budoucnost a to, že věří v Evropu a v to, že do ní Ukrajina patří. Já jsem byl velice dojat. Oni přišli s obrovskou obětí a že Evropa řekne, že je unavená, že nechce Ukrajinu podpořit ani finančně, ani morálně, to by bylo veliké zklamání. A ti Ukrajinci s evropskou uh, historií, kteří se uh, chtějí připojit k evropské rodině, ti by byli necháni na holičkách. A co se týče, co se týče eh, boje proti korupci, dosa- bylo dosaženo určitého pokroku, pracujeme na tom dál. TTIP je ambiciozní dohoda nového typu, ta ambice je nezbytná, není to jenom nějaká další dohoda. Je zajímavé, že jsme dosáhli velkého eh, pokroku, co se týče eh, těch eh, vlastně nastavování pravidel, právních pravidel. Snažili jsme se sjednotit, harmonizovat a v určitých oblastech bude mít veliký ekonomický dopad, pokud se nám podaří snížit rozdíly v právní úpravě. Ze všech studií vyplývá, že vlastně tři čtvrtiny eh, potenciálního úspěchu pocházejí vlastně se zblí, ze zblížení právních předpisů. A co se, co se týče CSDP a e, NATO, my předáváme tuto zprávu Londýnu, ale chci to říci e, naprosto, naprosto na rovinu. USA nemůže tento rozvod sjednávat. Nebyli jsme o to požádáni a tuto úlohu hrát nebudeme. E, ale rozhodně chceme, aby Spojené království i po Brexitu e, zůstalo úzkým spojencem EU, členem NATO a členem CSDP a aby byla ekonomická spolupráce mezi Spojeným královstvím a Evropou. Samozřejmě, že eh, britská vláda potřebuje dost času na kvalitní vyjednávání, vyjednání této eh, dohody. Eh, jak bude vypadat prezidentka Clintonová v zahraniční politice, nevím, ale co se týče zasahování Ruska do volebního projektu takto, takto dramaticky, tím, že došlo k, k heknutí stránky demokratické strany. Myslím, že na to určitě budeme reagovat, nevím jak a kdy, ale eh, slyšeli jste výroky eh, Bílého domu a viceprezidenta Bidena. Toto byl skutečně úplně jiný krok, který Rusko tímto udělalo a jsme si jisti, že šlo o ruskou vládu anebo vysoké úředníky ruské vlády, kteří se tohoto dopustili. Tolik ode mě. Myslím, že nás čeká opravdu mnoho práce v nadcházejících letech. Tento parlament hraje zcela zásadní úlohu a já se těším jestli ty výsledky dopadnou určitým způsobem, že sem budu moci přijít znovu. Děkuji vám. Thank you very much. I think, uh... Děkuji. Jsme, eh, jsme vděční, že jste mezi nás dnes přišel a myslím, že určitě doufáme, že v tomto vztahu budeme pokračovat, protože je to v zájmu nás obou a demokratické síly. By neměli pochybovat, že zvítězí, tak jak to vždycky bylo. A e, co se týče e, kroků proti e, Putinovi, možná, že vám pan Schaffhausen rád řekne, kolik peněz od Putina dostává jejich strana. Děkuji vám a doufám, že znovu budeme mít příležitost o našem vzájemném vztahu eh, eh, diskutovat, až se dozvíme, jaké priority bude mít nová, eh, nový americký prezident. Děkuji. Hmm? Dámy a pánové, já vás nyní srdečně vítám u dalšího bodu na pořadu jednání. Máme zde jako hosta paní Ivanu Klimpuš Cincace, což je e, místo předsedkyně ukrajinské vlády, která je odpovědná také pro Evropskou unii a euroatlantickou integraci. Paní ministrině velice nás zajímá, jaké probíhá, jak tedy, jak je aktuální situace, poslední aktuální vývoj na Ukrajině v rámci partnerského projektu Evropského parlamentu. Jsme zde měli před deseti dny, měli jsme před deseti dny schůzku v, u Paříže v, dom, v domě Žána Moneta se zástupcem Ukrajiny, kde já jsem také byl přítomem, jeden půlem, byli tam také předsedové a místopředsedové frakcí eh, našich eh, stran a také předseda parlamentu. A musím říci, že jsem byl ohromen, jakým způsobem se tam řešily velmi praktické otázky, například jak může fungovat parlament, jak může vypadat mezi vámi a opozicí, jak může vypadat vztah parlamentu s vládou, jak budou vypadat, jak mají fungovat kontrolní mechanismy. My jsme tam měli Pet Coxe, tam jsme tedy velmi hovořili o otevřenosti, jako je třeba se hovořit, otevřeně jsme hovořili jak s vámi, tak s opozičními stranami. A já musím říct, že z té zkusky jsem odcestoval s jistou takovou malou nadějí na to, že demokratický a politický proces v Ukrajině se možná skutečně postupně zlepšuje, což je výborné. A samozřejmě nás velmi zajímá, jakým způsobem jste po poslední schůzce v Berlíně v normandském formátu. Eh, jakým způsobem tady hodnotíte, hodnotíte tu cestu, kterou je třeba udělat. Tam se také hovořilo o tom, že by možná mohla být eh, dovolena ozbrojená mise OECD. Do jaké míry to tady vidíte, jak tam eh, samozřejmě jisté míry za to neslo Německo, protože má předsednictví momentálně, ale samozřejmě je důležité, aby prezident Putin přesvědčil své přátelé v Donbasu, aby se do toho zapojili. Zatím jsem neslyšel v tomto směru nic pozitivního, ale možná se od vás dozvíme ty poslední nejaktuálnější informace. Máte tedy slovo, prosím. Thank you. Uh... Děkuji, pane předsedo Broku. Děkuji za příležitost promluvit před evropskými poslanci a poslanci národních parlamentů. Mám velkou radost, že vám mohu poskytnout aktuální informace o situaci právě dnes, kdy už uplynulo skoro tři, uplynuly skoro tři roky od naší revoluce. Chtěla bych poděkovat vám všem, kteří podporujete Ukrajinu na různých mezinárodních i národních fórech. Děkujeme za politickou, hospodářskou podporu, kterou dostáváme během transformace země. Jak už jsem říkala, před třemi roky, 21. listopadu 2013, začala ta revoluce důstojnosti po té, co Janukovič nepodepsal dohodu o přidružení s Evropskou unii. O tři roky později věříme, že tento dokument, který byl podepsán a ratifikován 27 členskými státy, je takovou cestovní mapou pro naše reformy a vytyčuje společnou agendu pro Ukrajinu i pro Evropskou unii. A také pro nás vytyčuje hodně výzev. Pro nás na Ukrajině to není jenom obyčejný dokument, je to takový symbol, taková vlajka našeho eh, boje za svobodu. My, Ukraj- lidé z Ukrajiny, nejsme tak odlišní od eh, ostatních. Chceme mír, bezpečnost, chceme eh, jistou úroveň blahobytu a Abychom dosáhli těchto cílů, tak musíme samozřejmě především spoléhat sami na sebe a potom také až v druhé řadě eh, na pomoc našich partnerů. A my vlastně od Evropy chceme určitou šanci a proto jsme velice znepokojeni situací, která se nyní rozvíjí s tím, že ještě nedošlo k ratifikaci smlouvy nizozemskem. My chceme příležitost, chceme šanci, ne proto, že bychom si činili nárok na nějakou slepou podporu, ale proto, že věříme v hodnoty, ve sliby, v důvěryhodnost. A Ukrajina si zvolila Evropu. Ukrajina je trestána za to, že si zvolila Evropu. A ta situace, v níž se Ukrajina nachází, se netýká jenom Ukrajiny a Ruska, týká se nás všech. Buď můžeme zůstat stranou, a nebo se musíme rozhodnout pro jednotu a solidaritu. Uvědomujeme si specifika situace v Nězozemsku v souvislosti s blížícími se volbami a je nešťastné, že dohoda o přidružení, kterou tady Evropský parlament podpořil, podpořili ji i národní parlamenty, že teď eh, vlastně čelí eh, neodůvodněné opozici, která je především eh, politicky motivovaná. Nicméně doufáme, že po na posledních návrzích premiéra Rutteho, v parlamentu, že se podaří najít řešení a jsme připraveni využít této příležitosti a spolupracovat se všemi politickými skupinami, se všemi zástupci, tak, abychom našli řešení, které by zohlednilo obavy, snad objektivní eh, obavy těch v Nizozemsku, kteří hlasovali ne. A chceme, aby nebyly překročeny ty červené linie, které jsou důležité pro Ukrajinu. To znamená, že se nebudou znovu otevírat jednání o dohodě o přidružení, že se tato dohoda nebude měnit a spoleháme se také na to, že Ukrajina nebude nijak diskriminována při hledání řešení. Takže vyzývám všechny politické skupiny tady v Evropském parlamentu, aby vlastně eh, spolupracovali se svými partnery v Nizozemsku na hledání řešení, které bude přijatelné pro všechny i pro všech 27 členských států, které už se zavázaly, že se budou snažit pomáhat Ukrajině s prováděním dohody o přidružení. Jak asi dobře víte, my teď se, jsme se ocitli v složité situaci na východě, kde pokračuje válka. Eh, nazývá se dnes hybridní válkou, ale je to stále ještě eh, válka, která vlastně běží s Ruskem na našem území. A také máme eh, samozřejmě před sebou bolestné a složité reformy. Tyto reformy eh, už částečně přinesly některé výsledky, protože naše země už eh, například provedla reformy v oblasti energetiky, daňové zprávy, bankovnictví, eh, zeměpisné diverzifikace energetických zdrojů a dodávek energie. Jenom pár čísel. Ukrajina v březnu 2014 měl v pokladně 10 tisíc dolarů ve státní pokladně. Dnes se nám podařilo dospět do fáze, kdy makrofinančně a makroekonomicky se stabilizovalo. Na konci roku zaznamenáme růst, malý růst, eh, jednoprocentní, ale pro příští rok už jsou odhady ve výše 3%. A to znamená, že naše ekonomika se uzdravuje, že je na správné cestě. Seškrtali jsme rozpočtový schodek o 5%. Vyčistili jsme naše bankovnictví, které bylo jedním ze zdrojů korupce na Ukrajině a zavřeli jsme 82 bank. Jen si to představte, 82 bank zmizelo ze systému. To znamená, že ten systém je teď čistší a eh, živější. Eh, zvýšili jsme eh, ceny za energii o 100 v současnosti nejsou rozdíly mezi cenami pro domácnosti nebo pro podniky, nejsou rozdíly mezi velkými, malými podniky nebo státními úřady. To znamená, že konečně jsme uzavřeli tu smyčku korupce, která existovala na Ukrajině po celé ty roky od eh, nezávislosti v roce 91. Poprvé Naftogaz eh, dosáhla zisku, to zase za celou dobu od eh, vyhlášení nezávislosti tato firma nebyla zisková a byla vysoce dotována státem. Jsem si jistá, že všichni slyšeli o tom, že dokončujeme první fázi eh, elektronických prohlášení, které jsme udělali včas a pro nás by to měl být nástroj k zvýšení odpovědnosti eh, politiků a státních úředníků. Doufáme, že to skutečně zajistí eh, posílení důvěry veřejnosti v tyto orgány, jak eh, státní službu, tak politiky. Naší prioritou teď je zajistit, že Národní agentura pro předcházení korupce bude efektivně fungovat, Měli by ověřovat všechna tato předložená prohlášení a v případě, že něco nebude eh, v souladu s ukrajinským právem, tak by se to mělo řešit před Národním protikorupčním úřadem, případně před soudem. A v tomto ohledu bych také chtěla zmínit, že ta revoluce důstojnosti Eh, spočívala v tom, že jsme chtěli zvolit spravedlnost, eh, aby zvítězila nad nespravedlností. A proto je tak důležité, že se nám podařilo prosadit změny ústavy eh, v oblasti soudnictví. To znamená, že teď to soudnictví, že tyto změny teď nabyly účinnosti k 30. září. A máme teď transparentní systém pro eh, volbu nových soudců a zapojování nových soudců do systému, což by zase mělo zlepšit ten systém, který byl dříve velice skorumpovaný. Takže snažíme se vymítit korupci nejenom budováním a protikorupčních eh, orgánů, ale také se snažíme eh, vlastně rozbít ty, ty okruhy korupce v naší zemi. Jeden z úspěchů, na které jsme velice pyšní, eh, a který má také tedy vliv na boj proti korupci, je to, že prvnímu srpnu se vlastně zavedl systém pro elektronické veřejné zakázky. Do konce roku bychom díky tomu měli ušetřit 16 plánovaných veřejných výdajů, což znamená, že zase odstraňujeme ty korupční eh, cykly, které eh, umožňovaly některým lidem vlastně čerpat peníze z rozpočtu. Chtěla bych poděkovat eh, Evropské komisi, která také předložila autonomní obchodní opatření pro Ukrajinu a chci požádat o podporu evropských poslanců, až se o tom tady v parlamentu bude hlasovat, protože věříme, že to bude další pobídka pro nás na Ukrajině, aby se vlastně dále rozvíjel obchod mezi Ukrajinou a Evropskou unii. Další věc, o které bych chtěla tady mluvit, je otázka eh, dohody o bezvízovém styku s Ukrajinou. Ukrajina splnila 144 specifických požadavků, které byly předloženy v akčním plánu pro bezvízový styk. 144 požadavků, některé byly poměrně finančně náročné nebo některé byly bolestné a znamená to, že teď je eh, čas, aby jednala Evropská unie Evropská eh, komise předložila právní návrh, my jsme s ním eh, spokojeni, vyslechli jsme si názory výboru AFET, Libe a Jury eh, i ty informace, které už tady v Evropském parlamentu zazněly a chtěli bychom se vyhnout tomu, že Ukrajina se stane rukojmím dalšího trialogu mezi evropskými institucemi ohledně mechanismu pozastavení, eh, který by měl být zřízen eh, já, nebo o tom odkladnému mechanismu. Já myslím si, že tady jde také o důvěryhodný dialog, protože pokud jedna strana splní eh, to, co jí bylo předepsáno, tak je vhodné, aby i ta druhá strana potom dodržela svůj slib a dostala té dohodě, která mezi oběma stranami byla. My jsme dostávali a dostáváme pozitivní signály od kolegů z Evropského parlamentu a já bych vás chtěla vyzvat, abyste skutečně podnikli kroky a vyjádřili podporu Ukrajincům, kteří si rozhodně zaslouží podporu vzhledem k tomu, co udělali jako společnost a čím si prošli, tak abychom Eh, skutečně dostali všem svým závazkům. Samozřejmě žijeme v době, kdy se objevuje i další výzva, která je náročná na naše finanční, lidské zdroje a to je bohužel válka. Jak jsem říkala, 5% HDP se vynakládá na bezpečnost a obranu, ale Nejedná se jenom o HDP. Každý další den bohužel vidíme, že e, počet našich mrtvých vojáků stoupá. A ruští, no, ty milice, které jsou financovány a vycvičeny Ruskem, porušují příměří. Vidíme také, jak e, vlastně Rusko omezuje aktivitu OBSE, ohrožuje bezpečnost jejich zaměstnanců a poškozuje jejich technické vybavení. Jenom několik čísel, několik set tanků na území okupovaného Donbasu, 300 systémů pro odpalování raket, 1200 eh, děl a to je eh, v to jsou prostě regulérní ruští vojáci, kteří tam působí a kteří vlastně jsou vybavováni Ruskou federací. Pokud jde o nedávná jednání v Minsku a setkání v Berlíně, ano, souhlasili jsme s podporou Německa a Francie, že eh, se vytvoří nějaká konkrétní cestovní mapa, kde by byly jednotlivé eh, časově stanovené kroky v určitém časovém sledu, kdyby se vlastně splnily nějaké humanitární podmínky a podobně a teprve potom bychom eh, se zabývali politickými otázkami, i když i v té politické části už Ukrajina udělala hodně, možná i více, než eh, by se vůbec eh, čekalo. Pokud slyšíme hlasy, které volají pro resetování evropsko-ruských eh, vztahů, tak eh, nás to na Ukrajině někdy trochu eh, znepokojuje, protože by to mohlo znamenat takovou morální kapitulaci Evropy. A měli bychom si pamatovat, co říkal Churchill nevolte eh, vlastně hambu před válkou, protože potom vlastně nakonec eh, pocítíte obojí, budete mít i válku, i budete žít v hanbě. A já si myslím, že bohužel eh, nás chtějí rozdělit. My chceme jednotu. My voláme po jednotě, svobodě, demokracii. Oni nevěří ve svobodu a demokracii. A je tedy na nás, abychom se postavili za ty hodnoty, abychom tyto hodnoty hájili. Neměli bychom se snažit hrát s Kremlem šachy, protože oni jsou schopni vlastně schodit ze stolu šachovnici, kdykoliv se jim zamane a Ukrajina si nezvolila Rusko jako svého nepřítele. Rusko se rozhodlo, že Ukrajina bude jeho nepřítelem. EU se nerozhodlo, že Rusko bude jeho oponentem. Rusko se rozhodlo, že EU e bude e, jeho oponentem a my jsme přijali určité rozhodnutí, měli bychom za něj bojovat, měli bychom se ho držet a my v naší zemi se budeme snažit o to, abychom se stali lepší zemí, lepším národem, který má své pravidla, kde funguje právní stát, který je slučitelný s hodnotami zemí, které považujeme za úspěšné, a to jsou země EU. Děkuji. Děkuji, paní Klimbuš. Já teď budu hovořit španělsky. Al debate. Takže teď otevírám diskusi a nejprve pan Gáler. Vielen Dank. Děkuji a srdečně vás vítám zde ve výboru pro zahraniční věci. My jsme se v rámci eh, cesty delegace eh, už eh, setkali minulý týden v Kijevě a já jsem velice rád, že jste přijela zase sem a můžete říci širšímu kolektivu, jaký kurz jste vlastně eh, v Ukrajině nastavili, jaké, jakých pokroků jste již dosáhli. Myslím, že je obdivuhodné, s jakou eh, důsledností eh, ty reformní síly se pokoušejí se vysvobodit z těch starých dob, starých návyků a e, vybudovat skutečně zcela normální stát. To si e, zaslouží naší podporu. My jsme e, byli minulý týden v Kijevě a i jinde a já chci naprosto jasně říci, že na obou místech jsme viděli, že, že na Eh, Ukrajině ruští občané každodenně vraždí Ukrajince. A to je naprostá pravda a to je potřeba říci naprosto jasně a nahlas. Chceme-li činit správná rozhodnutí jako Evropané. Já se chci zaměřit na otázku víz, protože ji považuji za zcela zásadní otázku důvěryhodnosti EU. Mně Jedná se o e, Ukrajinu a Gruzii, Kosovo nechávám stranou, i když je to v jednom balíčku. My jako Evropský parlament bychom také měli e, radě říci, aby to nepovažovali za jeden balíček, jestli mají takový úmysl. Paní ministrině řekla, že Ukrajina splnila všechno, co jsme žádali. To je pravda a proto si myslím, že je důležité, abychom teď zase plnili my. A ten mechanismus suspendování je politicky nezbytný a ten je potřeba, aby také efektivně probíhal. Ale trialog nesmí zapomínat na vlastní politický eh, cíl liberalizaci víz a nesmí jej torpédovat. Bylo by zcela fatální, kdyby kvůli jednomu jedinému slovu, jak napsal zpravodaj, eh, kvůli kterému jsme se doposud nemohli dohodnout, když vlastně by se všechno odkládalo. 24. listopadu to znamená tři dny po vlastně třetím výročí Euromajdanu, eh, jsme měli summit Euro, Europa, eh, eh, Evropa Ukrajina. Nerad bych eh, tedy zažil zase nějakou institucionální trapnou hru. Bylo by to velice špatné, zase by to vypadalo, že mají pravdu populisté, kteří tvrdí, že Evropě se nedá věřit, navraťte se do náručí matičky Rus, Rusy, nikdy vám neposkytnou bezvízový styk. Myslím, že eh, je potřeba také jednat eh, s kolegy z Líbe, kteří mají vliv eh, v radě, aby se tomuto tématu včas věnovali tak, abychom do 24. listopadu to dopracovali, abychom ne působili nedůvěryhodně. Takže to je má výzva. Není to vlastně otázka, ale Eh, je potřeba, abychom byli v zahraniční politické situaci takový, abychom skutečně plnili své sliby a abychom ne, eh, ne eh, povzbuzovali ty, kteří nám nevěří. Němecmáker? Němecmáker? Ja, dank u wel, uh, mevrouw Klimpuč. Hartelijk. Děkuji, paní Klimpuč, vítám vás zde. Velice rád, rád vás zase vidím. Jak víte, já jsem přítelem Ukrajiny, podporuji ji a obhajoval jsem plnou vízovou liberalizaci, eh, hájím eh, územní celistvost Ukrajiny, podporuji Ukrajinu v její eh, válce proti Rusku, podporuji reformy, řada z nich již byla implementována, další reformy existují jen na papíře. Jsme-li přáteli, musíme si říci nebo říkat pravdu. A když eh, sleduji zprávy, tak tam nevidím vždycky pozitivní eh, zprávy. Eh, horníci stávkují, několik měsíců nedostali zaplaceno a hovoříte o e-deklaraci, to je online deklarace aktiv, což je velice dobré, že ten systém konečně funguje. A Eh, populace je znepokojená a rozlobená. Seznam luxusního zboží a peněz, které deklarovali eh, politici a vysocí úředníci, to eh, lidi skutečně šokovalo. Hovoříme o miliardách dolarů. Byly to peníze z minulé půjčky Mezinárodního měnového fondu a já, až se vrátím domů a vysvětlím svým voličům, kteří platí daně, chci hájit Ukrajinu, ale není to vždycky za takových okolností lehké. Ale je velice dobré, že k té deklaraci skutečně došlo. Otázka je, co se stane teď. Protože to skutečně objasňuje, jak obrovský problém eh, korupce je. 340 pracovníků v, té, eh, v tom úřadu, který zkoumá tu korupci, bude muset pročíst tisíce Eh, přiznání. A eh, nesmíme připustit, aby korupce eh, na té nejvyšší úrovni ještě vzkvétala, ale ještě máme každodenní korupci, korupci v každodenním životě. Minulý týden jsem poslal poštou balíček e, příteli na Ukrajině, nebylo tam nic zvláštního, nějaká šála na zimu, čokoláda a tak dále. A ti přátelé z Ukrajiny mi řekli, že museli zaplatit 200 euro e, clo, to je vlastně průměrný plat když protestovali, e, tak jim e, vlastně snížili to clo na 150 euro a posléze na 75 euro. Je to opravdu velice znepokojující. Nedostali dodejku, nedostali žádné vysvětlení. Oni prostě na té celnici si dělají pravidla sama, sami. A Eh, reforma celního úřadu byl, eh, to, byla, to byl jeden z požadavků eh, máli dojít k liberalizaci výzového režimu. A i přesto toto nebylo provedeno a běžní občané jsou vystaveni těmto korupčním praktikám každodenně. Pokud toto se nedá do pořádku, tak nebudete mít důvěru lidí. Já hájím vízovou liberalizaci před naší vládou a budu v tom i nadále pokračovat. A i nadále budu v Evropské unii vystupovat ve prospěch Ukrajiny, ale vy byste nám také v tom měli pomoci. Pan Austreviči? Pan, Klimpušová, eh, srdečně vás vítám v Evropském parlamentu. Je vždycky velikou radostí s vámi eh, hovořit, protože vy jste eh, skutečně oddána spolupráci EU e a Ukrajiny. Jako členka poslankyně ukrajinského parlamentu. jste velice dobře obeznámena a jste tou povolanou otáz, eh, odpovědí, která může odpovědět na otázky, které můžeme mít. Moje první otázka na vás se týká toho, jak ovlivnit informační tok a propagandu eh, ze strany Ruské federace na Ukrajinu. Vzhledem k tomu, že převážná většina ukrajinského obyvatelstva mluví plyně rusky, a vzhledem k tomu, že tedy Rusko vysílá eh, směrem na Ukrajinu a často tedy zasahuje mysli a srdce Ukrajinců. Jak se stavíte na rusky placenou televizi, která vysílá na Ukrajině? Možná jste eh, zaznamenala změnu v těch zprávách pro veřejnost, kdy se ruská strana snaží oslovit Ukrajince já vám mohu říci, že v tomto parlamentu se chystáme vydat zvláštní zprávu o propagandě a dezinformacích, které jdou do Evropské unie z různých eh, zdrojů, nejenom z Ruska. A prozatím se nám nepodařilo dosáhnout dohody, protože eh, ne všichni věří, že by toto mohlo ovlivnit to, jak Evropané přemýšlejí. Dokonce slýcháme takový narrativ, že to lze považovat za jakési zasahování do svobody médií, což souhlasím je senzitivní otázka v každé demokracii. A za druhé, co se týče toho systému e-deklarace, který konečně byl e, proveden, a já vám k tomu blahopřeji, a víme, kolik zajímavých zjištění bylo odhaleno v těchto elektronických eh, deklaracích nebo přiznáních. Jistě se tak podaří eh, lépe podpořit ukrajinský stát, ku příkladu třeba pomocí směnek, které by mohla vydat Ukrajinská centrální banka, aby tak investovala do infrastruktury a různých projektů na Ukrajině. Chci se tedy zeptat, jak to vzalo obyvatelstvo, tato odhalení, když byla zveřejněna, jaká byla reakce veřejnosti, když tedy úředníci a politici vlastně museli přiznat, jaké bohatství naschromáždili ve svých domovech, nejenom ani v bankách, nebo ve firmách, ale skutečně hotovost doma. Jak na to reagovala, reagovala veřejnost? Děkuji vám. Pan Bogner. Vielen Dank, Frau Stelf. Děkuji mnohokrát, paní místo předsedkyně vlády, za vaše jasná slova. Pokud hovoříme, pokud zde kritizujeme poměry na Ukrajině, tak bych rád kolegům připomněl, že sovětský systém takto pomocí korupce fungoval a je velice obtížné během několika málo let ten systém, jak se zcela změnit, zcela korupci zabránit a já chci vyslovit svůj obdiv eh, vůči tomu, co jste již dokázali. Co se týče liberalizace, tady bych rád eh, navázal na slova pana Kára, které plně podporuji. A máme eh, v tomto směru na vás takovou velmi specifickou otázku. Musím se přiznat, že já sám před svou návštěvou Ukrajiny minulý týden jsem byl velice silně ovlivněn ruskou propagandou. A pak v Ukrajině jsem věděl, že mnohé z toho je skutečně naprosto jinak. Také díky schůzce s vámi. Má prosba. Nebylo by možné, aby ukrajinská vláda pravidelně poskytovala dobře připravené informace, zprávy E, v takové formě, že by předávala našim médiím, našemu tisku, abychom vytvořili jakýsi protipol ruské propagandě. Myslím si, že to, že to naprosto nezbytně důležité. Je to zásadní věc. Já jsem skutečně sám viděl, jak mě osobně samotného ta propaganda ovlivnila, takže si myslím, že byste měli udělat mnohem více proti tomu, abyste zamezili tomuto vlivu. Pan Schwarzenberg. Já mám eh, Ukrajina, tady bylo mnoho připomínek k Ukrajině, vytýkají se korupce, bylo právem zmíněno, že to byla část sovětského systému, ale, ale, ale také nesmíme zapomenout, že bývalí prezidenti podporované Rusko vzali eh, korupci jako silnou podporu svého systému. Nicméně musíme podpořit Ukrajinu nejenom z důvody obrany evropského národu, nejenom, že si nemůžeme dovolit, aby okupace cizího území se stala součást evropského systému, ale musíme si uvědomit jednu věc. Kdyby se podařilo Moskvě si zase podrobit Kyjev, tak mu nám musí být jasno, že po pozvolným stahování Ameriky z Evropy a přiblížení se pacifickému prostoru, je jasné, kdo bude hegemon Evropy v 21. století. O to Putinovi jde. Nikoliv o nějaký vesnice na východy Ukrajině, ne o zastarělý průmysl v Doněcku, mě proto, ten ho nezajímá. Zajímá ho zmocnění se celé Ukrajiny, nebo tím je, má předpoklad po obrána a nadvládu nad celou Evropou. To si musíme uvědomit, nesmíme zapomenout. Ukrajina je země zvící eh, Francie se srovnatelným obyvatelstvem a velice bohatá země. Jednu pozitivní zprávu eh, paní tady zapomněla já jsem byl několikrát na Ukrajině a co jsem zjistil s velikou radostí, že se tam probudila občanská společnost. Najednou, a to je můj vývoj opravdu posledních let, že se tam eh, ta občanská společnost probudila a je velice živá. Musíme velikému gosudárovi Vladimiru Vladimiroviči poděkovat za to, že za prvé obnovil ukrajinský vztah ke svému státu, nejenom ukrajinským mluvící, i u rusky mluvící, Najednou vidí Ukrajinu jako svou vlast a taky, že oživil a probudil občanskou společnost na Ukrajině. Proto ve všech těžkostích, já jsem byl i na čáře mezi Ukrajinou a obsazenými území. Já jsem se na to díval, na rozstřílené baráky a všechno. Mluvil jsem s výdačemi lidmi tam mám velikou naději na Ukrajinu, jestli jí to podaří, ale musíme jí v tom pomoci. A opravdu pomoc Evropská unie pro Ukrajinu by malá. Děkuji. Muchas gracias. Tenemos dos Děkuji. Ještě dva kolegové se přihlásili o slovo. Prosím, abyste se snažili o stručnost, vměstnali příspěvek do dvou minut, abychom měli čas na odpověď. Pan Jurek jako první. Mimo mikrofon. E, Děkuji bardzo. Dzisiaj mieliš... Děkuji, pane předsedo. Dnes jsme měli potěšení vyslechnout velice důležitá prohlášení z úst paní Mogherini a pana velvyslance USA, které se týkaly energetické bezpečnosti a obchodních práv pro Ukrajinu. Jde o výstavbu Nord Streamu 2. Rád bych vám slíbil, že my jste v Evropském parlamentu budeme vždy působit proti. Nechceme, aby nad tuto vojenskou agresi ještě došlo k hospodářské izolaci Ukrajiny. Včera jsme zmínili, ne, respektive nezmínili jednu věc, která s tím rovněž souvisí, proto to zmíním dnes. Včera jsme měli 99. výročí převzetí moci bolševiky v Rusku. To byla ta strašná věc, která tehdy to začalo, ten strašný ta noční můra před 99 lety, poslední monument Lenina e, zmizel z Ukrajiny teprve nedávno. To není důležité pouze pro vaši historii, pro vaši paměť. Je to také velice důležité znamení, pro symbol, pro Evropu, pro západ dnešních dnů. V této věci jste v Ukrajině v avatkartě. nepotřebujete od nás eh, nějakou pomoc, co se týče historie, ale je třeba, aby proběhla skutečná desovětizace celé Ukrajiny i jejího veřejného života. Je třeba, aby tyto chrámy a kostely které tehdy pod sovětskou nadvládou eh, byly desakralizovány, aby byly znovu zasvěceny. Například kostel Marie Magdalény v Kijevě je stále ještě koncertní sál. To není správné, měl by být znovu zasvěcen, měl by se z něj znát skutečný kostel. To by byla taková dobrá známka dobrého vývoje v Ukrajině. Děkuji. Děkuji Pane předsedo, já děkuji za velice soubornou prezentaci situace v Ukrajině a veškerých problémů, se kterými se potýkáte. Kdykoliv si přečtu i v tak prestižních eh, tiskovinách, jako je ekonomist, že reformy na Ukrajině selhaly, myslím, že uplynuly vlastně pouze dva roky od té doby, kdy Ukrajina se vydala cestou reform za situace, kdy eh, na ukrajinském území zuří válka a já se domnívám, že ruská propaganda a, a brainwashing evropských intelektuálů je opravdu obrovský. Vůbec nevědí, o čem mluví. Já pocházím eh, ze země, která má reformy za sebou a ještě jsme tento proces ani nedokázali dokončit. Je pravdou, že jednou ze silných stránek dnešní Ukrajiny je eh, kvetoucí občanská společnost, která se nesmíří s tím, aby se vrátila do doby před Majdanem. A já lituji toho, že liberalizace víz je zatím pozastaven že pozastavená a že je tady systém pozastavení. Je to otázka důvěryhodnosti Evropy. Musíme plnit naše sliby. Trialog musí najít řešení pro překonání překážek liberalizace víz. Musíme k tomu najít odvahu. Mám dvě otázky, paní místopředsedkyně. Ta první se týká Nord Streamu 2. Jak hodnotíte dopad Nord Streamu 2 na energetiku Ukrajiny. A moje druhá otázka se týká pomoci poskytované ze strany Evropské unie a NATO vaším bezpečnostním silám, co se týče poradenství. A považujete tuto pomoc za účinnou realistickou, odpovídá vašim potřebám. Děkuji vám. Ta senora Boxkor. Paní Boxkor. Thank you very much. Uh, Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Jsem velice potěšena, že vás mohu s vámi opět setkat zde v Evropském parlamentu. Už jsme spolupracovali v delegaci pro vztahy mezi EU a Ukrajinou. Já vám ještě jednou blahopřeji k vašemu jmenování a také k vaší přednášce. Informoval jste nás o pokroku, kterého bylo dosaženo ve vaší zemi. Co se týče eh, liberalizace víc, já bych ráda potrhla, že velká většina evropských poslanců to podporuje. A to nejenom symbolickým způsobem. Ukrajina musí co možná nejdříve získat vízovou liberalizaci. Ukrajina splnila veškeré podmínky a nesmíme toto rozhodnutí dále oddalovat. Ukrajinská vláda opakovaně eh, toto podtrhla. Jsme velmi rádi, že se Ukrajina rozhodla pro Evropu. A menšiny, které eh, existují na Ukrajině, na Ukrajině jsou stejného názoru. Je tedy v našem společném zájmu, aby eh, cesta Evropy, promiňte, Ukrajiny do Evropy byla naší společnou cestou. Ráda bych ovšem položila ještě jednu otázku. Jde o reformy ve vzdělávacím systému, které omezují práva menšin vzdělávacím systému, ve školství. Jak to tedy vypadá s těmito reformami? Je možné ještě změnit? A jakým způsobem můžeme ovlivnit to, aby ty reformy ve druhém čtení vypadaly tak, jak by to bylo žádoucí. Děkuji, nyní pan Sarius Volsky. Děkuji, já budu velice stručný. Eh, nejprve bych vám chtěl, paní eh, místopředsedkyně, poděkovat za to, že eh, Ukrajina jednotně reaguje na výzvy Evropy. Neexistuje žádná jiná země na světě, která by ve válečném stavu takto pokračovala v reformách. Dovolte, abych se vám trojitě omluvil za mě a za mnohé z nás. Za prvé za to, že Evropská unie eh, za, eh, má vlastně eh, tu, tu smlouvu o přidružení. Ta, Ukrajina je tady e, e, holandského referenda. Za druhé, Eh, za druhé, eh, program liberalizace víz, víz vlastně eh, bohuž, bohužel se stal také rukojmím vztahu s Tureckem, to, to nám také promiňte. A za třetí se omlouvám za to, že jsme nevyřešili tak, jak jsme měli, problém Nord Streamu 2 a za to, že vlastně vytváříme opal, a e, co se týče energetické bezpečnosti, tak izolujeme Ukrajinu, která je rukojmím zvláštních politických a obchodních zájmů e, v Evropské unii. Prosím, odpuste nám to. A nyní je čas na odpověď našeho hosta, prosím. Well, thank you very much. Děkuji vám. Já tedy začnu tou poslední e, poznámkou pana Sarjoše Volského. Jacku, děkuji za to, že jste zmínil opal. Někdo se zde ptal na Nord Stream a my to vidíme jako politický projekt, který není e, ekonomicky životaschopný, nemá ekonomické e, zdůvodnění a mimo jiným vlastně jeho cílem je zajistit, aby e, kapacita transitních plynovodů na Ukrajině nebyla zapotřebí a tím Ukrajina nebude schopná využívat tento svůj systém, i když jej otevřela za účasti evropských společností. A co se týče rozhodnutí o opálu, to je něco zcela pro nás nečekaného, protože se domníváme, že Evropské energetické společenství a celý ten balíček vlastně by měl být o solidaritě a povinnosti se vzdát veškerých kroků, které by ohrožovaly uh, hospodářskou soutěž a to je přesně to, co ropovod uh, nebo plynovod opál uh, učiní a doufám, že budou, uh, že se podaří najít nějaké řešení, které toto zastaví. Takže tolik tedy eh, k obou otázkám eh, pálu a Nord Streamu 2. Je to také i odpověď na otázku paní Kaněte, dominance Gazpromu. To je přesně to, co zajišťují jak Nord Stream, tak opal. Je to prostě další příležitost pro uh, nekalé praktiky na trhu. Nemá to nic společného vlastně s reálnými ekonomickými zájmy a hospodářskou soutěží. Co se týče desovětizace, děkuji vám za to, že, eh, pane Jurku, jste na toto všechno poukázal. Je to důležitá součást toho, že se vracíme zpátky k našim kořenům. A myslím, že ten americký Eh, vyslanec zde eh, řekl, že eh, žil v Sovětském svazu i já, patřím k těm, kteří žili v Sovětském svazu a dobře si pamatuji, jak se ze synagogy udělalo loutkové divadlo a z kostela nějaká výstavná, výstavní síň. Dnes už jsme na tom lépe, zajišťujeme to, abychom se mohli vracet na zpátek a pečovat eh, o eh, nejrůznější eh, tedy svatostánky různých náboženských denominací. Toho si vážíme. My jsme totiž národ mnoha etnických součástí a práva menšin na Ukrajině jsou silně ochraňována a jedním z důkazů toho, že konkrétně maďarská menšina je také zastoupená v regionální vládě. Takže i na politické úrovni máme zajištěno zastoupení menšin. Takže to v odpovědi Eh, na ruskou propagandu, eh, na kterou se ptal pan Austrevičius. Ruská propaganda spočívala v tom, že eh, že chtějí chránit rusky mluvící obyvatelstvo. Já vám řeknu, že já pocházím z Kijeva, tam jsem byla vychována, chodila jsem do školy. Když jsem tam chodila do školy, tak 80 mých spolužáků bylo ruskojazyčných. Ne kvůli tomu, že by jejich rodiče a prarodiče mluvili rusky, ale mluvili rusky, protože to bylo módní a protože jejich rodiče se snažili, eh, aby jejich děti se lépe přizpůsobily té sovětské situaci. Aby byly úspěšné ve společnosti a o nějakých 25 let později moje děti chodí do školy v centru Kyjeva a patří, patří k několika málo dětem, které mluví ukrajinsky v ukrajinské škole a mluví ukrajinsky během přestávek, což znamená, že rozhodně nespatřuji žádnou hrozbu ruskému jazyku na Ukrajině, v Kijevě nebo v žádném jiném ukrajinském městě. To je jeden z mýtů, který je široce prezentován ruskou propagandou, jako že je ohroženo ruskojazyčné obyvatelstvo a ruský jazyk jako takový, ale není to pravda. Kdokoliv, kdo navštívil Ukrajinu, viděl, že máme média, televizi, tiskoviny, všechno, elektronická média, všechno funguje v různých jazycích a všechno najdete v různých jazycích a rozhodně ruština není ohrožena, neboli není potřeba na Ukrajinu jezdit a chránit ruskou populaci. To je právě jeden z mýtů ruské propagandy, který oslovuje Ukrajince a Ono je to velice snadné. Někdo se zde zmínil o tom, že ekonomicky lidé ještě trpí. Ano, bohužel, makroekonomicky, makroekonomická stabilizace neznamená eh, automaticky, že se každému občanovi vede lépe. To je těžké pro nás všechny, ale zároveň to velice usnadňuje situaci, kdy je naše země vlastně emocionálně, ekonomicky a morálně zubožená, tak eh, to právě nahrává populistické propagandě, populistickým debatám, eh, které lidem nabídnou ráj již zítra. Jednoduchá řešení. Tady právě naši sousedé hrají tuto hru a chtějí tak destabilizovat Ukrajinu. Ano, a jistě jsme vděční Vladimíru Putinovi nejenom za to, že, eh, že eh, posílil naši naši eh, občanskou společnost, pane Schwarzenberku, ale také proto, že vytvořil politický národ, protože jsme se museli zmobilizovat a eh, museli jsme eh, vlastně nalézt jednotu. Děkuji vám za to, že jste poukázal na lohu občanské společnosti na Ukrajině. Já jsem hrdá, že jsem zástupkyní této občanské společnosti v ukrajinské vládě, protože celý život vlastně jsem věnovala práci v organizacích občanské společnosti a mimo jiné ti, kteří po revoluci co budou dělat. Já jsem se rozhodla, že budu pracovat ve státních strukturách. Mnozí se tak rozhodli a to jsou ti, kteří udržují úzké svazky mezi občanskou společností, vládou, parlamentem a státní zprávou a se všemi těmi silami, které tam byly předtím a jsou schopny uh, se zasadit o změnu. Snažíme se splnit cíle, které jsme si eh, eh, uložili. Eh, co se, co se týče těch elektronických přiznání a reakce veřejnosti, lhala bych, kdybych řekla, že veřejnost tleskala, když se dozvěděla o těchto odhaleních. Myslím, že nikdo nečekal, že uvidí to, co bylo odhaleno pomocí těch elektronických přiznání, ale neznamená to, že tím ten proces skončil. To je jenom velice důležitý, neuvěřitelný krok, který bychom si před dvěma lety vůbec neuměli představit, že všechno se dostane na internet, viditelné pro jakéhokoliv občana, do takových podrobností, že to ukrajinští vlastně pracovníci státní zprávy, úředníci zveřejní. A že budou popotahováni, jestli vlastně ty peníze vydělali nějakým nečestným způsobem, nebudou-li eh, schopni přiznat, jak k těm penězům přišli. A tady právě začíná práce agentury pro, eh, pro eh, boj proti korupci. Eh, máte, někdo tady řekl, že to analyzuje jenom několik málo lidí. Nemějte strach, pomáhá jim celá země a minulý, celá země to sleduje. Minulý týden byl vlastně vlastně poslední jak si deadline pro eh, tyto deklarace a každý den, každý den eh, vlastně 3,5 milionu lidí se na ty stránky dívalo to nebyli lidé, kteří chtěli něco eh, přiznat, to byli lidé, kteří vlastně se zvědavě dívat, co se tam dozvědí. Máme média, parlament, eh, nevládní organizace, eh, všechny občany, kteří mají právo se na ty webové stránky podívat a je odpovědností Národní agentury pro boj proti korupci, aby reagovali na veškeré kauzy, na které upozorní média nebo občanská společnost, co se týče určitých jednotlivců anebo poslanců parlamentu. Takže přesně takto to bude fungovat a rozhodně tato agentura není ve svém úsilí osamocena. A děkuji všem těm, kdo podpořili potřebu toho, aby také Evropská unie eh, splnila eh, svou eh, stranu dohody, co se týče liberalizace víz. Já vám děkuji, vy jste našimi skutečnými přáteli a podporovateli a tento dialog jako pro bývalou poslankyni, která teprve nedávno, jak si se zbavila této funkce, to pro mě bylo vždycky velice užitečné Jednali jsme spolu eh, v ovzduší otevřenosti a důvěry a na základě toho myslím, že můžeme jít i dále. A pane Demesmakere, co se týče těch kaus, o nichž jste hovořil, o těch konkrétních eh, konkrétní situaci, eh, ten poštovní úřad, balíček vašim přátelům, bohužel ta společnost ještě není vyléčena, bohužel, a my všichni to musíme řešit. A já bych povzbudila vaše známé, aby o tom nepřál, ne, nepsal jenom uh, vám, ale aby to nahlásil i relevantním eh, úřadům a aby zajistil, aby ten člověk, který toto eh, zavinil, aby skutečně se dostal před soud za korupci a pak bychom se dostali nějakého výsledku, protože lidé si často stěžují, ale nejsou potom ochotni vynaložit čas na to, aby učinili ten krok k nápravě a to je přesně to, co by měli všichni z nás udělat. Skutečně jednat, kdekoliv jsme v občanské společnosti jako občané, kteří pracují třeba v nějaké státní správě, vládě, parlamentu a tak dále. Děkuji. Děkuji vám, paní ministrině, za informace a za účast v diskusi. E, toto je poslední bod mezi parlamentního e, jednání, ale pokud by některý z kolegů chtěl zůstat na další bod, je to samozřejmě možné. Máme tady rozhovor s komisařem Rady Evropy pro lidská práva o situaci v Turecku. Bueno, vamos a, a comenzar. Takže začneme eh, další důležitý bod, který se týká lidských práv v Turecku, protože v posledních dnech eh, jsme s velkými obavami sledovali zadržení eh, různých poslanců, včetně dvou spolupředsedů vlastně strany ACP Tato strana je významným členem parlamentu a tato zatýkání znamenají velkou ranu, ránu lidským právům v Turecku. A toto opatření je navíc eh, v nesouladu s hodnotami a pravidly Evropské unie. Pane si jsme rádi, že jste dnes mezi námi. My jsme vás eh, povolali poměrně na poslední chvíli, ale přišel jste a nás by tedy zajímal váš názor na poslední eh, události v Turecku a především ve světle memoranda, které jste nedávno zveřejnili ehm, o dopadech eh, opatření turecké vlády za výjimečného stavu na lidská práva. Takže máte slovo. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové. Děkuji za pozvání. Jsem velice rád, že máte eh, zájem o naši práci ve prospěch Turecka. Situace lidských práv eh, v Turecku velice znepokojuje mě osobně i nás všechny v Radě Evropy. Když se dívám na ty diskuse, tak Turecko skutečně teď je místem, o kterém hodně diskutujeme. Já jsem Turecko navštívil pětkrát za poslední čtyři a půl roku a skutečně ta situace se tam velice zhoršuje. V Dubnu jsem absolvoval devítidenní návštěvu a byla jsem, no, připravovala jsem zprávu právě, když došlo k pokusu o převrat v polovině července. byla jsem tam znovu na konci září na několik dní a jak říkal pan předseda, zveřejnil jsem memorandum o těch opatření výjimečného stavu na začátku října. Ten pokus o převrat byl určitým traumatem a bylo jasné, že je třeba řešit hrozbu, která zatím stojí. Já nespochybňuji Eh, vlastně, že se Turecko odchyluje od Evropské umluvy, nespochybňuje vyhlášení výjimečného stavu, ale v Turecku vládl velký zmatek ohledně toho, jaké odchýlení, o jaké výjimky by se mělo eh, jednat, protože to nemůže znamenat, eh, že vlastně se zruší všechna práva, některé, od některých článků umluvy se prostě odchýlit nelze. A v podstatě eh, exekutiva dostala téměř neomezené diskreční pravomoci, to znamená, tam je veliké riziko svévolných rozhodnutí. A ty opatření se dotkly nejen veřejného sektoru, ale také sektoru soukromého. Ta opatření jsou jejich celá škála, jsou to tedy běžné pojistky, nicméně jsou dnes eh, velké obavy z existence právního státu, protože eh, presumpce neviny, eh, otázka viny a trestu, právní jistoty, eh, ne existence zpětné platnosti, právo na obhajobu a podobně. To jsou věci, které dnes jsou ohroženy. I když některá opatření vlády byla odůvodněna v zápětí po převratu, toto odůvodnění v čase platí stále méně. Eh, čím déle se vzdalujeme od toho pokusu o převrat. Teď 100 tisíc eh, státních úředníků bylo propuštěno, tisíce nevládních organizací, eh, novin, soukromých firm bylo zlikvidováno a tento proces pokračuje nadále teď tady je skutečně naléhavá potřeba zvrátit tuto logiku a od toho výjimečného stavu se vrátit eh, zpět. Takovou bezprostřední obavou byla obvinění z mučení a špatného zacházení hned po pokusu o převrat. Tato obvinění byla ještě podpořena tím odstraněním běžných pojistek a významným krokem eh, velice brzy bude, až výbor pro prevenci mučení předloží svou zprávu turským, tureckým úřadům. A my jsme je naléhavě vyzvali, aby tu zprávu zveřejnili co možná nejdříve, aby eh, prostě se pročistil vzduch a aby se rozptýlily jakékoliv pochybnosti ohledně těchto obvinění kritérium trestní odpovědnosti ve všech těchto případech je dosti nejasné. Nevládní organizace, odbory, banky, firmy eh, spojené s Gulenovským hnutím eh, vlastně legálně fungovaly až do 15. července nemůžete trestat lidi za to, že se s ním vlastně spojovali zpětně, protože do 15. července to nebyl žádný trestný čin. Pokud jde o přiměřenost, nemůžete uplatňovat stejnou logiku na státní úředníky, sdělovací prostředky, nevládní organizace. Je třeba zvolit jiný přístup k soukromému sektoru a k veřejnému sektoru. Ve veřejném sektoru nemůžete zacházet stejně se soudci jako eh, soudními úředníky, eh, státními úředníky na ministerstvu, protože tyto eh, lidé nepředstavují stejnou hrozbu jako třeba vojáci, policisté, ale všichni jsou potom vlastně ovlivněni těmito opatřeními, uplatňují se stejně drastické sankce, stejná logika, kritéria jsou vágní, nejsou jasné eh, požadavky důkazů eh, a dostatečně individuální rozhodnutí. Já si myslím, že ta opatření vůči občanské společnosti jsou velice problematická, protože eh, postihují svobodu schromažďování a svobodu projevu, které jsou klíčem každého demokratického systému zabavování majetku, likvidování těchto organizací bez jakéhokoliv soudního řízení, to je něco zcela nepřijatelného a nepřiměřeného. Pokud jejich podezření přetrvává, mohou vlastně pozastavit činnost, zmrazit jejich majetek, než bude přijato nějaké soudní rozhodnutí. Dokonce jsou tady opatření i vůči rodinným příslušníkům. Eh, což eh, jsou tedy eh, třeba rodinní příslušníci podezřelých, byl jim sebrán pas, byla vlastně omezena jiná jejich práva, to je také nepřijatelné. Otázka opravných prostředků, kam se lidé mohou obrátit v Turecku, to je velice závažná věc. Lidé, kteří jsou propuštěni, protože se ocitli na seznamu vlastně který byl přílohou vyhlášky, ne, se nemohou obrátit na ústavní soud. Doma nemají žádné opravné prostředky a ústavní soud sám spochybnil, zda by vůbec mohli takovéto případy řešit. Eh, došlo tedy k velkému přílivu eh, případů, kdy lidé spochybňují různá vládní rozhodnutí ale řada z těchto věcí se dostává i e, do Štrasburku. I tamní soud zaznamenal velký příliv e, kaus v posledních týdnech. Ta možnost tedy domácích opravných prostředků, které by lidi mohli použít, než se obrátí na mezinárodní e, soudy, to je velice naléhavá věc, protože to postihuje funkčnost systému jako takového. Eh, otázka toho, zda soudnictví je schopno toto v Turecku řešit, to je také eh, velice mm, pochybné, protože když více než 3,5 tisíce soudců a státních zástupců bylo propuštěno, tak to vyvolává pochybnosti o nezávislosti. Když se ptám turský, tureckých úřadů, jak toto chtějí řešit, tak nám říkají, no my nabíráme nové soudce a e, vlastně vracejí se někteří soudci, kteří už odešli do důchodu. No já jsem dosti skeptický vůči tomu, jestli by to mohlo e, fungovat. Od zveřejnění memoranda se situace ještě zhoršila. Teď tady z minulého týdne jsou nové vládní eh, vyhlášky, kde je mimo jiné nový seznam lidí, kteří mají být propuštěny a ta druhá vyhláška se týká omezování práva na obhajobu eh, včetně toho, že lidé mohou být ve vězení až 6 měsíců bez přístupu k právníkovi. Eh, potom tady byli vlastně spolostarostové Djarbakiru kterými já jsem se setkala při své poslední návštěvě. Eh, velice problematické opatření bylo odstřižení eh, eh, osmi provincií od internetu. To znamená, internet nefungoval v určité době, pak tady byl vlastně útok na noviny Čumhurjet a Šumhurjet jeho šefredaktor a novináři vlastně jsou obviněni jednak z toho, že jsou golenisti a jednak z toho, že patří k PKK, což je samo o sobě neslučitelné. Nemůžete být zároveň členem golenistického hnutí a zároveň členem PKK. A to je, myslím, jasným dokladem, že ten původní cíl eh, těch výjimečných opatření se zvrhnul a eh, dnes je zneužíván také bylo uzavřeno 15 eh, kurdských sdělovacích prostředků a teď byli tedy zatčeni poslanci HDP eh, po té, co byli tedy zbaveni eh, imunity velice podivným způsobem. A vlastně my budeme čekat i na vyjádření Benátské komise k imunitám to je vlastně ústavní eh, poradenský orgán Rady Evropy a tato komise se domnívá, že se jedná o zneužití ústavních postupů a že není možné vlastně neposuzovat tyto lidi individuálně. Toto bylo prostě bianko opatření namířené proti opozici. Eh, dialog eh, můj a dialog Rady Evropy s tureckými úřady pokračuje ale tento dialog zatím ještě nepřinesl žádné výsledky v terénu a myslím si, že je na čase, aby eh, Turecko tedy něco začalo s tím dělat a tím zatím skončím. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji za všechny tyto informace. Nejprve dostane na slovo naše zpravodajka paní Katě Piry. Thank you very much. Děkuji vám, děkuji pane předsedo a děkuji pane komisaři Muzniksi za to, že jste stihl přijít eh, do Evropského parlamentu. V závěru svého projevu jste řekl, že posledních deset dnů vlastně došlo k zatčení starostů v Arbaku, eh, kroky proti eh, novinářům, což znamená, že celkem 142 novinářů, což je více než kdekoliv jinde na světě, je zatčeno a minulý týden došlo k zatčení a uvěznění deseti poslanců tureckého parlamentu, kteří eh, zastupují pět milionů eh, voličů. Pět v pět hodin ráno vás vytáhnou z domova jako zločince a uvrhnou do vězení. Za poslední tři roky jsme eh, viděli vlastně, jak Turecko se odklání od evropských hodnot a to se ještě od pokusu o puč zhoršilo stovky zatčených, tisíce uvězněných, žádná svoboda tisku. Vidíme, že i kurdská menšina nemá žádné demokratické zástupce, kterých by se to nedotklo. PKK je na evropském seznamu teroristických organizací, ale když Kurdům vlastně vezmete demokraticky zvolené zástupce, tak potom zbudou jenom radikální hnutí a to je velice chybný vývoj. Myslím, že Turecko zavírá si dveře do Evropy. Je to Turecko, které si zavírá dveře do eh, Evropy a jestli příští týden turecká vláda navrhne znovu zavedení trestu smrti eh, tureckému parlamentu, tak si zavře dveře ještě i do Rady Evropy. A to nemůže zůstat bez politické odpovědi. Tu eh, tu eh, debatu povedeme ještě zítra v parlamentu, až komise představí svou výroční zprávu, ale eh, toto jsou otázky pro vás. My vám velmi děkujeme za vaše zprávy, protože pro nás je velmi cené získat nezávislé, podrobné a právní zdůvodnění toho, co se v zemi děje jaké postupy to odstartuje v Radě Evropy, jestli, a doufám, že k tomu nedojde, jestli, Evropa, eh, jestli Turecko příští týden skutečně navrhne znovu zavést trest smrti. Co to bude znamenat pro jeho členství v Radě Evropy? Pakliže eh, bude pozastaveno eh, členství Turecka v Radě Evropy, co to bude znamenat pro všechny ty případy, kdy turečtí občané i za výjimečného stavu mají právo se odvolat eh, k Evropskému soudu pro lidská práva. Co se stane s těmito kauzami eh, v nejhorším případě, kdy dojde k pozastavení tureckého členství? Hovoříte o e, zprávu výboru pro, e, pro e, zamezení mučení. My jsme také viděli tu zprávu minulý týden. A poslední otázka. Víte, že v uplynulých měsících jsme zde intenzivně debatovali o zákonu proti terorismu, kdy jsme také se svěřili Radě Evropy aby poskytli nějaké vodítko, co se týče Turecka. Myslíte, že když tam vlastně projde tato legislativa za toho eh, výjimečného stavu, jestli by se podařilo vlastně nějakým způsobem eh, rozptýlit naše obavy, které by tato legislativa eh, měla, ty dopady této legislativy. Děkuji vám předem za odpovědi. Paní Sommer? Já auch Já děkuji jménem své frakce velmi za to, že jste vážila cestu sem k nám a děkuji vám také za vaše velice jasná slova. Vidíme to stejně, veškerá lidská práva neplatí a výjimečný stav má být zjevně neustále prodlužován až do té doby, kdy turecký prezident dosáhne toho, co chce, ale pak jež bude země zničená, demokracie již v ní neexistuje, právní stát také ne, to jste jasně řekl, že právní stát naprosto neplatí, jednak tím, že bylo propuštěno tolik, tři začteno tolik soudců, státních zastupců a advokádů. To slycháme se, že tam v podstatě již není možné nalézt si adveka, advokáda a pokud nějakého advokáda naleznete, tak vůbec nemá odvahu vůbec před soudem vystoupit. Tedy vůbec není možné v Turecku mít přístup k procesům právnímu, právního státu. Není možné vůbec se ubírat právní cestou. A Platí to pro všechny, ale zejména, já bych ráda tu skupinu zmínila, že to je proces, který začal před pučem v Turecku a to je vyvlastňování eh, podnikatelů. Velké holdingy byly vyvlastněny již před pučem a nyní eh, se to jaksi mm, v posílené míře děje dál. Jejich majitele jsou podezíráni, eh, pokud tedy dokážou odcestovat do ciziny tak vlastně mají potíže jejich rodinní příslušníci, to jste taky zmiňoval, například jim je odebrán pás, ale jde to i dále, například je zarčena žena toho mm, uprchlého podnikatele či děti a tímto způsobem je na něj vyvíjen nátlak, pak je tedy zestátněn jeho majetek a zdá se, máme tady podezření, že tento zestátněný majetek je pak obratem prodáván dál za velmi příznivou cenu mm, různým lid, eh, jak si dalším osobám, ať je to již kdokoliv. Jsem také velmi vděčná, že jste změnil pojem presumpce neviny. Tady Uh, se stále, oni stále hovoří o Gülenovi, o Evropě. Mnozí říkají, že Gülen, a je to pochopitelné, jak si stojí za tímto pučem, že ho zorganizovali, já vůbec ne mám žádné sympatie ani vůči hnutí pana Gülena, ale ani vůči straně AKP a jejímu předsedovi, tedy prezidentovi Turecka, ale dosud nebylo žádným způsobem prokázáno, že hnutí pana Gülena se skutečně na půči podílelo a Eh, toto zásadní podezírání, všeobecné paušální, všechno házeno do stejného pytle, to je podle mě naprosto velice nebezpečné. A my v Evropské unii bychom si vždy měli připomínat, že nejdříve musí platit presumce neviny do, do té doby, než je podloženo, dokázáno něco jiného. Zmínil se celou řadu dalších aspektů. Eh, všichni samozřejmě sledujeme vývoj v zemi a jedna věc ve mně vyvolává skutečně velké obavy, právě to také zmínila paní kolegyně Piry. Je eh, to podezření, že v Turecku opět dochází k mučení a že se ta situace zhoršuje. slycháme se o mučení a týrání ve věznicích a ty podmínky tam musí být strašné, protože tam najednou eh, z těch vln zatýkání po tom pokusu o puču sedí tisíce, sta tisíce, desítky tisíc osob. Eh, pak jsme se také doslechli o mučení a ti lidé by vypadali skutečně tak, že zažili více než nějaké prosté týrání. A před několika lety na, se k nám dostala zpráva, že také byli ze zaměstnání vyhoření lékaři, zdravotnický personál a forenzní experti. A já eh, si, bych se zeptala, jestli není možné, aby Rada Evropy to nějakým přístupem způsobem prošetřila, protože není možné takto jaksi zakrývat eh, mučení jako praxi, která se opět zavádí. A ještě takže já se ptám, a to taky zmiňovala kolegyně, co dělá Rada v případě, nebo co udělá Rada v případě, že dojde k znovu zavedení trestu smrti a co udělá Rada v celkově. Mohla by možná eh, jak si vydat nějaké, nějaké doporučení toho, jak eh, bychom se měli všichni k Turecku chovat. Děkuji. I have uh, basically two questions. Uh... Já mám v zásadě dvě otázky. V Turecku neexistuje nezávislé soudnictví, právní stát, úcta k lidským právům a další. Tisíce lidí jsou uh, zatčeno, uh, mučeno ve vězeních, ve vazbách. Jednoduchá otázka. Všechno toto údajně jsou nezbytné podmínky pro demokracii. My myslím, že lze říci oficiálně, že Turecko již není demokratickou zemí. My můžeme o demokracii hovořit teoreticky, ale ve finále nejde o nic jiného. To je jednoduchá otázka. Další otázka. Souhlasíte se mnou, že ten přístup, mírný přístup, který eh, vlastně tady provozujeme za posledních asi pět let, že selhal a měli bychom tedy se eh, postavit Turecku jinak, ku příkladu požádat jej, aby začalo plnit všechno to, co Evropské unie slíbilo, včetně členských států, členským státům? Děkuji. Νομίζω πως δεν χρειάζεται και εγώ να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για όλες τις πληροφορίες. Myslím, že nemusím děkovat zástupci Rady Evropy. Je samozřejmé, že jsme velice vděční za to, že nám zde vykreslil dopodrobna ten obrázek, který již o té situaci máme. Nechci opakovat to, co zde již zaznělo z vaší strany a ze strany kolegů co se týče uvězňování, mučení, eh, propouštění z práce a zatčení a uvěznění vůdců třetí největší politické strany. Eh, několik dnů před pučem zástupce eh, tureckých advokátů mi řekl, že již mají seznam dvou tisíc soudců, kteří budou v nadcházejících několika dnech propuštěni. A potom došlo k tomu puči a tito lidé skutečně byli propuštěni a komisař pro rozšíření, pan Hán, ve svém vyjádření tedy se ptal, jak je možné, že takový seznam již existoval předem. Nemluvím o žádných konspirančních teoriích. Sám Erdogan řekl, že ten puč byl darem od Aláha. Popis té otřesné situace v Turecku je znepokojující a to, že řekneme, že litujeme té situace, nestačí. Je potřeba učinit nějaká rozhodnutí moje otázka, co tedy myslíte, že by bylo potřeba udělat? A otázka trestu smrti, jak zde zaznělo, myslím, že jestli to projde příští týden, takže musíme učinit opravdu nejdrsnější opatření. Podívejte se na to, jak to vypadá. Lidé tam umírají i bez soudu. Eh, lidé jsou popravováni, ani, eh, ani nejsou eh, vlastně není jim dopřán, dopřán soudní proces nesmíme dopustit, aby začali popravovat se soudem. Co tedy máme dělat? Paní Lochpajer, dvě minuty. Jinak eh, nebudeme mít dost času. Děkuji eh, za eh, vaši zprávu, je vždycky užitečný a relevantní pro naši práci. Já mám dvě otázky. Za prvé mučení. Když jste hovořil s tureckými úřady, jak vysvětlili, že mučení je široce využíváno ve vazbě. E, tady, e, když jsme se ptali e, zástupce tureckého ministerstva na toto, tak pouze řekl, že Erdoganova vláda chvály hodně se vyslovila pro nulovou toleranci vůči mučení před deseti lety. A justice může ještě vůbec fungovat nezávisle, Kefaleganis? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω ε, τον Επίτροπο Μούσκη. Já bych také rád poděkoval panu komisaři Muzniksovi za to, co nám řekl. Velice jasně tu situaci popsal a bohužel to odpovídá i našim názorům na situaci. Jako šéf společné delegace EU Turecko Eh, která se má setkávat dvakrát ročně, jednou v Bruselu a jednou v Turecku, musím říci, že přes veškeré naše úsilí a přes jednotné, jednotný názor v rámci té delegace máme velké problémy. My jsme učinili mnoho kompromisů, ale je pro nás velmi obtížné dohodnout se na další schůzce i přesto, že celý rok už uplynul. Evropský parlament dal zvláštní eh, povolení navštívit nejen Ankaru, ale aby během té parlamentní schůzky tam, i přesto, že ta další schůzka se měla konat v Bruselu, ale s tím máme velký problém. Mnoho zde zaznělo o lidských právech, právním státu, pronásledování a trestu smrti. Ale pak je tady ještě jeden další rozměr. A to je skutečnost, že je spochybňováno mezinárodní právo, zvláště když se zaměříme na eh, retoriku Erdogana, co se týče lozanské smlouvy, která upravuje výměnu populace mezi řeckém, tureckém, bulharském, Užinami a tak dále. Eh, tam se hovoří eh, o hranicích a o tom, co velké schromáždění rozhodlo v roce 1920, co se týče otomanské říše, od Vídně ke Kirkurku. Veškerá tato vyjádření jsou výbušná když eh, vlastně máme na mysli to, co jste právě vysvětlil a co řekli kolegové, tak je to velmi znepokojující. Kladu si otázku, jestli Rada Evropy je také znepokojena všemi těmi vyjádřeními o hranicích. Děkuji, paní Balanciano. Yes, eh, děkuji, děkuji, pane komisaři. Já nechci opakovat to, co říkali kolegové. Nicméně eh, možná tu nejdůležitější otázkou, jaký je váš postoj k možnému eh, zastavení jednání o členství Turecka, pokud schválí eh, trest smrti. Jaký vlastně krok hodláte zvolit vůči zemím, které se takto vrací zpět? A další věc, co si myslíte, o co jde Erdoganovi, eh, nebo co mu vadí, co můžeme udělat my, aby to mělo na Erdogana vliv? Protože my zhruba víme, co chceme, zhruba v tomto parlamentu, ta, ta, ta pozice je celkem koncensuální. Ale co můžeme udělat, aby to nějak ovlivnilo Erdogana, aniž by to ovlivnilo turecké občany a turecké demokraty. Myslíte si, že je něco, co bychom udělat mohli, co Erdogana poškodí, aniž by to poškodilo Turky běžné? Děkuji, prosím, paní Veržiat. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych i já vám poděkovat za to zhodnocení situace v Turecku. Chtěla bych podpořit ty, kteří řekli, že to zhoršení situace bylo už před eh, tím pokusem o převrat a ten pokus o převrat ten to vlastně celé jenom urychlil. Eh, z těch znepokojivých věcí je především vyhrocení nacionalismu. Evropané eh, prostě říkají, můžou říkat cokoliv zde nebo na Radě Evropy ale vlastně nepodporuje se dostatečně, dostatečně Turecko s ohledem na ten plánovaný přepad, nepodporuje se Turecko v boji proti eh, terorismu, ale dochází k určitému vydírání. Já bych se tedy chtěla zeptat, zda vy na Radě Evropy máte tento pocit, protože na rozdíl eh, eh, od nás vlastně Turecko je členem Rady Evropy, což může trochu změnit pohled na, na věc. Také by mě zajímalo, co si myslíte o způsobu, jakým Turecko reaguje na rozhodnutí Rady Evropy. Zdá se, že nereaguje příliš dobře. A pokud jde o současnou situaci, je třeba zdůraznit otázku definice terorismu. Je nás tady i u vás hodně, kteří jsme dělali vlastně komentáře k legislativě, tak jak existovala dříve a jak existuje dnes. Ano, už končím, jenom chci říct, že plně souhlasím s tím, eh, co tady zaznělo ohledně znovu obnovení eh, trestu smrti, to je skutečně červená linie. Děkuji, pan Borgecio. Velmi stručně. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat za tuto velice důležitou zprávu a mám dvě krátké otázky. Za prvé, náboženský extremismus, islámské zaměření sílí a proto se obáváme, že možná někdy později v budoucnu v Turecku by mohlo dojít k nějakým jak si, nějakému vývoji, který nebude vhodný například k pronásledování křesťanů. Jsou tam prostě jisté náznaky, které nám již dnes dělají starosti. Co můžeme udělat pro to, aby se zaručila svoboda náboženství a zejména pro to, abychom mohli ochránit práva křesťanů na vykonávání jejich náboženství? A za druhé, Víme, že existují rizika, která vyplývají z toho, že Turecko se již nedrží principu právního státu. Ale v Turecku žijí také evropští občané, pracují tam nebo tam mají podniky. A možná eh, se vžijí Turecku tedy pouze přechodně. Jaká opatření bychom měli zavést pro to, abychom zamelezili možnému omozování svobody těchto osob, či dokonce jejich možnému pronásledování. Jedná se také o osoby, které možná se vyjadřují solidaritu s osobami, které jsou pronásledovány v Turecku z náboženských či jiných důvodů. Děkuji. A nyní na závěr pan Brok. Děkuji dvě, tři věty k tomuto tématu. Myslím si, že je naprosto jasné, že současný vývoj v Turecku povede k tomu, že Turecko se bude i nadále vzdalovat od možnosti přistoupení k Evropské unii. Dnes jsou mnohem dále od možného členství v EU než před dvěma, pěti či deseti lety na základě toho vývoje v zemi. Neboť já jsem tehdy již v roce 2004 hleděl na přístupová jednání velmi kriticky, protože jsem řekl, že v té době to není správná cesta. Bohužel mé varování nebylo vyslyšeno. Nyní jsme tedy uvnitř tohoto procesu, ale již tehdy jsme řekli, že je důležité, aby bylo dodrženo nezávislost soudnictví, primát politiky nad eh, vojenskou sférou a vše to bylo proměněno a nyní již nemáme nezávislost vůbec ničeho, kromě tureckého prezidenta. Takže je to přesně ten opačný poměr, to, co jsme požadovali. Někdy mám dojem, že naše požadavky na reformy kamalistického systému, tak aby byl schopný přistoupit k Evropské unii, byl cestou toho, jak odstranit kemalistický systém a nahradit ho jiným systémem, který je stejně tak málo kompatibilní s EU, jako byl systém kemalistický. A nyní jsme se vlastně chytili do léčky tohoto procesu. No to je pasti. E, trest smrti, to by byl naprosto jasný důvod pro vyloučení možného členství. Pak by nebylo možné vyjednávat s Tureckem dále. A Momentálně tedy, jak to v zemi vypadá, ten přístup, podle mě bychom měli jaksi vyjednávání přerušit. Ne skončit, ne ukončit, ale přerušit. Tak to máme v ruce jistý nástroj, ale nemáme momentálně, kdy opozice jak si je zavírána do vězení, kde omezována svoboda projevu a mínění. V této situaci nemůžeme otevírat kapituly, proto prostě nebyly nastaveny ty podmínky, které jsou třeba neexistují podmínky pro to, ta šance, že by se Turecko opět vydalo správným směrem. A připomínám, že v vyjednávacím mandátu Rady pro komisi existuje věta, tam se říká, že cílem vyjednávání je plné členství Turecka a pokud v rámci vyjednávání či v rámci ratifikačního procesu dojde k potížím, tak je cílem co možná nejtěsnější navázání. A já si říkám, za přesně ne, ne, stojíme nyní na tom rozcestí, že bychom nyní si možná měli skutečně zvážit, zda by nějaké, co možná nejtěznější propojení nebyl ten správný směr. Nebylo by totiž vhodné naprosto ztratit Turecko. To nemůže mít v našem zájmu. A Otázka Sýrie, otázka uprchlíků, to, že musíme s Tureckem spolupracovat tak, jako spolupracujeme s Tuneckem a s Egyptem. Tuto možnost spolupráce ztratit by rovněž nebylo v našem zájmu a proto je třeba si jasné uvědomit, jaké máme perspektivy, eh, různé věci prostě odlišovat, nesměšovat je. A máme tady také otázku uprchlíků, kterou musíme řešit, což neznamená nic jiného, že ztrácíme možnost eh, podpořit 3 miliony uprchlíků, kteří jsou v Turecku, pokud tady ztratíme kontakt s touto zemí. A já teda nevím, jakou vinu má tě, mají tyto tři miliony uprchlíků za to, jak postupuje pan Erdogan. Takže vás skutečně prosím, aby se to všechno nesměšovali, abyste zkusu, skutečně postupovali eh, diferencovaným způsobem, abyste odlišovali. Máme tady jednak otázka vstupu do EU Turecka a pak otázku těch vztahů s Tureckem, která prostě patří do zcela jiného šuplíku a nemůžeme to nějakým způsobem takto směšovat hlasovat. Děkuji a nyní vracím slovo eh, panu Mušníkovi. Well, thank you very much. Děkuji za otázky. Některé byly poněkud politické a přesahovaly můj mandát, který se týká pouze lidských práv, ale odpovím na všechny ty, které se týkaly čistě lidských práv. Eh, Trest smrti. Eh, Stát, který má trest smrti, nemůže být členem Rady Evropy. To víme z historie, můžete to udělat hodně a přesto zůstat členem Rady Evropy, ale trestní, trest smrti tam nepatří. To by odstartovalo diskuse v politických orgánech Rady Evropy, parlamentním schromáždění a dalších. Není to debata, na které já bych se účastnil, byla by to politická debata eh, o tom, co by následovalo ale myslím, že to je opravdu něco, co se vylučuje s členstvím v Radě Evropy. Není to to jediné, ale rozhodně by to ohrozilo členství a myslím, že je to dost závažná věc. Šlo by o flagrantní porušení zásadního principu, na němž se všichni dohodli. Všechno ostatní můžete předstírat, toto nelze. Mučení bylo vzneseno mnoho obvinění, zmučení, zvláště bezprostředně po puči. Velice obtížné je toto ověřit, protože neexistuje v Turecku nějaký vnitrostátní mechanismus pro prevenci mučení, ale ironicky i některé vlastní materiály turecké vlády o puči vlastně spochybňovaly eh, to, co eh, Turecko tvrdí. Ku příkladu takzvaná agentura spravodajská anekdotů, eh, to, co dostanete, eh, tak to, co dostanete v tureckém letadle, eh, takovou tak knížečku o, pokusy, o pokuse, pokusu o puči a vidíte tam vlastně vidí tam vlastně třeba vojáky, kteří jsou svlečeni do spodního prádla a leží na zemi. To se nesmí a to eh, vlastně tu knížečku eh, rozdávala vláda. Byl to eh, příběh o úspěchu. Turecko opravdu hodně postoupilo v boji proti mučení během svého členství v Radě Evropy. A to jsem Turecku vysvětloval, že by o to neměli přijít, že to byl velký úspěch pro Turecko i pro nás, pro nás společně. Ať to neobětují, ať to berou vážně. Oni to popírají, já jsem řekl, vezměte ta obvinění vážně a, a zrušte opatření, která usnadňují špatné zacházení s lidmi, ku příkladu lékařské prohlídky ve vazbě, přístup k advokátovi a tak dále. To všechno při, e, zvyšuje pravděpodobnost špatného zacházení říci, že tam dochází masově k mučení, to nemohu. Já se těším na zprávu o CPT a rozhodně vám ji doporučuji. Co by se stalo, kdyby se něco stalo s členstvím Turecka v Radě Evropy? To, co se e, bude to, co se bude teď zkoumat, všechny ty případy, veškeré ty kauzy, které budou analyzovány výborem ministrů a všechny ty kroky, které eh, vydá Rada Evropy, budou závazné pro členský stát. Spole- eh, občanská společnost, jak vyslat vedení politi- eh, signál politickému vedení, že má podpořit občanskou společnost. Občanská společnost má pocit, že je zanedbávána, že li- jejich lidská práva jsou ignorována Eh, vlastně eh, Evropou, zvláště jeho východem, eh, kde se lidé vlastně nepostavili na obranu Turecka, proč jsou ty blackouty, proč jsou ta staná práva a tak dále. Takže myslím, že dlužíme občanské společnosti v Turecku nějakou podporu. Já se snažím opakovaně vysvětlovat tureckým orgánům, ovšem doposud bez úspěchu, že mají obrovský zdroj, mají skvělé nevládky, které se zabývají lidskými právy a mají eh, advokátní komory Združení eh, lékařů, Združení vysokoškolských profesorů. Všechny tyto organizace fungují a do této doby v nich vláda nespatřovala žádný velký zdroj, takže i ty by měly promluvit k lidským právům. A my bychom měli také jim pomoci. Otázka eh, hranic je politická otázka. Eh, pro následování křesťanů, o tom jsem neslyšel, neviděl jsem zprávy o nějakém masivnějším pronásledování křesťanů. Ne, že by to neexistovalo, ale nedozvěděl jsem se o tom, že by to představovalo riziko pro evropské občany. Den po té, co jsem se vrátil eh, z Turecka eh, v Dubnu, tak tam došlo k teroristickému útoku. Co se týče Gulena, ano, to jsou teroristé, kteří fungují operují v Ecku. Teroristé z PKK, Daeše, tam ta hrozba je skutečně reálná a velice nebezpečná. To ale neomlouvá to, jak vláda porušuje lidská práva během boje proti terorismu a to je otázka, které já se budu věnovat během memoranda, které bude počátkem prosince vydáno bude se tam hovořit o legálnosti, eh, úměrnosti opatření, eh, bude se tam analyzovat eh, judikatura z Evropského soudu pro lidská práva, mnoho vyšetřování, je tam mnoho paralel mezi historickými případy a současnými obviněními a beztrestností. Takže dalším krokem z mé strany bude memorandum, co se týče eh, boje proti terorismu a lidských právech eh, na jeho východě. To bude začátkem prosince, začátkem eh, ledna, ledna vydám další memorandum, které se týká svobody médií. A nemyslím, že když se změní změní zákona boje proti terorismu, že to ten problém vyřeší, protože především jde o to, jak justice Eh, vlastně aplikuje eh, eh, právní řád. My často používáme taková jednoduchá měřítka pro plnění úkolů, ale tady se musíme podívat skutečně detailněji, jak justice nakládá s případy podezřelých z terorismu. Bylo by dobré se dívat na osud vůdců FDP. Máme dobrou dob, do, dobrou kauzu z DTP, to byl vlastně předchůdce eh, FDP a Turecko eh, tuto kauzu prohrálo před soudem. Tam eh, došlo k tomu, že vláda vlastně aplikovala příliš širokou koncepci boje proti terorismu, proti zakázané politické straně, aby ji mohli zakázat a došlo přesně k tomu, o čem jste hovořili, že vlastně uh, výzvy k mírovému řešení konfliktu a obrana kurdské identity jsou legitimními projevy a tím, že se umlčí tyto hlasy, tak se ponechá monopol pouze těm, kteří mají v ruce zbraň. A to je velice nešťastná orientace. Lidé HDP byli obětmi stejné příliš široké aplikace té protiteroristické právní úpravy v Turecku a je to velice závažné a je to velice negativní vývoj. Rada Evropy e, se intenzivně zapojuje do dialogu s Turecka. Turecký ministr příští týden přijede do Štrasburku, já se s ním setkám, jako řada dalších. Ta zpráva o CPT myslím, že bude zveřejněna velmi brzy. Další parlamentní schromáždění máme Máme poslance, kteří dělají práci velice podobnou vaší a i soud pokračuje ve své práci. Ale já jsem velice rád, že moje memorandum je pro vás užitečné. Jsem také proto, abychom mluvili stejným hlasem nebo na základě stejných faktů. A myslím, že musíme pomoci Turecku změnit kurz, zrušit tato opatření a řešit závažná znepokojení v oblasti lidských práv. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Možněksi, a tím končí tento bod. Meine Damen und Herren, Dámy a pánové, navrhuji, abychom zprávu OSN odložili a přešli k zprávě o Mongolsku, protože je to nyní přednostní. Kdo nám to přednese? Pan Scholz, prosím. Vážený pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové, Mongolsko patří k těm zemím na světě, kteří od počátku 90. let provedli hluboké Eh, společenské a hospodářské reformy, skutečnou transformaci a zároveň také v rámci světového hospodářského řádu a společenských států skutečně nalezly nové směřování. Velmi brzy Evropská unie velice otevřeně sledovala tento vývor v Mongolsku a šlo i o to, abychom měli dobrou spolupráci, abychom této spolupráci dali dobrý právní rámec, smluvní rámec, což bylo již před mnoha lety podobě dohody o spolupráci a přidružení a nyní máme dohodu o partnerství a spolupráci a ratifikaci. Ratifikace této rámcové dohody ve členských státech pomalu končí. Tři státy EU ovšem ještě dnes k dnešnímu dní neratifikovaly a Evropský parlament je tím to tedy bude také muset eh, souhlasit s touto dohodou a tímto uvolnit cestu pro užší spolupráci, zejména v otázkách hospodářských a ekologických. Je dobrou tradicí ehm, výboru pro zahraniční obchod eh, takovýto proces vždy jak si doprovodit eh, usnesením a já jsem se jistou dobu zabýval tím tématem a pak jsem dospěl k přesvědčení, že to, to usnesení nám může dát možnost Eh, diferencovaně reflektovat eh, vývoj v Mon- Mongolsku a společně vytvořit přístup k tomu, jak má být eh, utvářena budoucí spolupráce s Mongolska právě z pohledu našeho Evropského parlamentu. Jak má být utvářena a jak monitorována. Návrh mé usnesení máte k dispozici a podle velice přesných pravidel o možné délce takovéhoto textu v době jeho předložení. Samozřejmě ten obsah možný, který mám k dispozici, vůbec nestačí k tomu, co by tam bylo eh, třeba vepsat, zejména v tom kontextu, že již dlouhou dobu jsme se eh, mongolskem nějak podrobně nezabývali. V rámci této první představení usnesení chci poukázat na rozporuplný vývoj v Mongolsku a který si bude relevantní pro utváření našich budoucích vztahů s touto zemí. Mongolsko eh, v našich zeměpisních šířkách, a já to jasně říkám, platí za skutečně příklad, vzorový příklad a příklad demokratické transformace v regionu, která momentálně spíše je charakterizována opačným vývojem. Ano, již v počátku 90. letech let politický systém Mondolska skutečně je charakterizován mírovým přechodem mezi různými konstelacemi politických stran, které se sice politicky příliš neliší, ale formálně dávají možnost jak si skutečně pomocí voleb korego, korigovat vývoj v politice. Máme tady ten, ten zásadní demokratický mechanismus, který funguje, ale navzdory tomu Mongolsko politicky a sociálně ekonomicky ještě není zcela stabilizováno. Mongolsko je zajímavým partnerem, který má sukcesivní standardy mezinárodního práva, například i v rámci Mezinárodní organizace práva, eh, ochrany ekologie, ochrany lidských práv a také s, jaksi ochraně základních práv a mm, trest, trestně právních ustanovení. Toto je formálně vše ratifikováno v zemi, ale pak poněkud nám to pochulhává, pokud jde o konkrétní realizaci. Proč? Protože správní struktury mají omezené možnosti, které vedou k tomu, že Mongolsko má velkou rotaci a fluktuaci správní kompetence, zejména hned po volbách. Eh, ve srovnání se západní Evropou, Mongolsku máme pouze velmi slabou občanskou společnost, ale také rozdělení státní moci ještě není dokonalé. Tady máme nejasné oddělení Spíš eh, máme tady, vidíme, že tady pojde po linii stranické politiky. Ale samozřejmě se stává například to, že hned po volbách do parlamentu již eh, schválená legislativa i hned je předkládána k novelizaci a revizi. Eh, ty záměry, které se s tím pojí, nejsou vždy celé jasné. Momentálně se to týká zejména reformy trestního práva, ale také zákonodárství o domácím násilí a také eh, zrušení trestu smrti, což jsou témata, které jsou pro Evropskou unii velice důležitá, zejména pro nás, pro Evropský parlament. Po eh, zprávě Transparency International podle korupčního indexu, který zveřejnila nedávno, sice je Mongolsko nějak uprostřed, ale i v Mongolsku je korupce i nadále velice rozšířena a zejména ve společnosti je to skutečně problém, který vnímá velice. Relevantnost tématu korupce v mongolské společnosti a to, jakou tedy společnosti přikládá důležitost, je velká. To vidíme i na tom, co se reálně v zeměděně Mongolsko má velké přírodní zdroje a suroviny a tím je také v zájmu eh, celosvětových eh, hospodářských zájmů. Ovšem, od 90. let se došlo ke špatnému vývoji v ekonomice, společnosti a ve vzdělávacím systému, což vzniklo k tomu, že nejsou schopni suroviny dobře využívat. A právě v dnešní době se to velmi objevuje. Proto vznikly dramatické nůžky, které se staly eh, velmi rozevřené mezi chudými a bohatými, více než 30% obyvatelstva žije pod hranicí chudoby, což je tedy velký konflikt v rámci eh, mongolské společnosti, který pravděpodobně se ještě bude řešit. A sama společnost neví, jakou cestou se má Mongolsko nadále upírat a jakým způsobem eh, může mít tedy obyvatelstvo podíl na tom bohatství, které pochází z přírodních zdrojů. Eh, tento konflikt je potom ze zahraniční, v zahraničí vnímán jako zdroj jisté nejistoty v zemi. Pak tady máme tedy růstové míru růstu eh, a hrubého domácího produktu, které z asi 70% eh, se snížilo na nulu. A na závěr experti vychází z toho, že asi 58 a ekonomicky činného obyvatelstva bude mít skutečně práci. Státní dluh eh, je narůstá velkým způsobem. Zahraniční zadlužení je eh, již ve výši 183% a devizové rezervy máme ve výši 1,3 miliard dolar. Mezinárodní závazky ovšem ve výši 20 miliard dolar v roce 2017 to, co bude muset splatit, eh, vlastně pokryje ty rezervy, které jsou k dispozici a proto požádalo Mongolsko Mezinárodní měnový fond o pomoc a první vyjednávání právě probíhají. Pokud budeme vycházet z toho standardu MMF, tak mongolská vláda se bude muset rozhodnout, zda chce jít cestou rozpočtové konzolidace a tím se ovšem vystavit nebezpečí, že skutečně ve, v společnosti dojde k jakési sociální explozi a že dojde k migračním procesům nechtěným z venkova do města mnohem šířej eh, než v současné době a tím se zvýší nátlak na zemědělství a na situaci v oblasti ekologie. Jak by mohla tady vypadat alternativa pro mongolskou vládu? Zdá se, že ona ji eh, čím dál tím více zvažuje. Ta spočívá v tom, že hledají nějakou alternativu a přikloní se k jednomu z velkých bezprostředních sousedů a stávajících již existujících regionálních integračních procesů. Politika Evropské unie vůči Mongolsku v nedávné minulosti vždy se opírala o dva body. Za prvé o e, věcné zaměření transformace v Mongolsku a také o politiku třetího souseda. V kontextu silnějšímu příklonu k hospodářské spolupráci s bezprostředními sousedy se v Mongolsku zvažuje zároveň i to, že tato politika sice umožní dát Mongolsku zahraničně politickou reputaci a zpravovat vztahy s, řídit vztahy s Ruskem a s Čínou. A na druhou stranu eh, to nezajistí tu možnost rozkvětu Mongolska. A i z pohledu konkrétní politiky Evropské unie tato mongolská analýza eh, podle mě nás velice dobře odráží realitu. Evropská unie v Mongolsku provozuje vážnou jakousi menší politiku. Jenom některé členské státy, jako například Německo, z logiky svého silného zaměření na světový trh, jak si toto eh, jdou dál ve svých stazích, jsou to zemí a proto v parlamentu nikoho nepřekvapí, že při parafování dohody o partnerství prosince 2010, to, co bylo zahájeno, tak než tento proces parafování byl dokončen, tak uběhlo 6 let. Já chci, abychom s rámcovou dohodu Doporučuji, abychom s ní souhlasili, abychom ji podpořili, protože řeší reálné problémy a konkrétní zájmy Mongolska. Dále při eh, vyvíjení dalších vztahů, při eh, implementaci rámcové dohody s Mongolskem bychom se měli konkrétně zabývat těmi problémy, a zájmy, tak abychom dosáhli řešení vhodné pro obě dvě strany, což nás postaví také před nutnost eh, vztahy, které jsou ještě nedořešené s těmi stávajícími regionálními procesy hospodářské integrace nějakým způsobem dojasnit a dále budeme muset pragmaticky jednat, což od nás požaduje, abychom e, tu jistá pochybovení dosavadní politiky skorigovali. Pochybení myslíme to, co, co se neučinilo. A nutně musíme konečně vytvořit e, delegaci EU v Ulan Nutně musí již o tom padnout rozhodnutí. A já prostě požaduji, abychom zapomenutou spolupráci mezi mongolským parlamentem a naším parlamentem opět obnovili. Těším se na diskusy a také na další spolupráci eh, s cílem eh, aby toto důležité téma úspěšně ukončit. Děkuji, eh, kolega Keller. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád vyjádřil svou podporu eh, textu kolegy Helmuta Šelce a jeho přístupu je velice důkladný a za frakci EPP podporujeme v zásadě tento přístup, protože Mongolsko se pro mnoho lidí jeví jako vzdálená, málo obydlená země, ale přitom může sehrát strategickou úlohu. Může se stát mostem mezi velmocemi Asie, Čínou, Japonskem, eh, Jižní Koreou a dalšími. A v tomto kontextu prohloubená spolupráce eh, evropsko-mongolská je eh, zcela zásadní, zvláště co se týče odhodlání Mongolska prosazovat právní stát. Mongolsko se pozitivně zavázalo konsolidovat demokracii. A jak řekl kolega Scholz, ve střední Asii je možné Mongolsko považovat za vzor demokracie i přes přetrvávající problémy. Mongolsko sehrává také úlohu budování důvěry v tomto regionu. Díky tedy ne, díky eh, neukla, eh, jaksi neutrálnímu, jaderně neuklárnímu eh, vlastně statusu, který Mongolsko si osvojilo. Mongolsko také vlastně leží mezi různými ekonomickými projekty, jako je třeba ekonomický projekt hlavné stezky Číny a Eh, ruským projektem pásu a myslím, že je správné vyslovit určité znepokojení, že evropsko-mongolská eh, spolupráce by mohla být zbržděna, kdyby se eh, Mongolsko rozhodlo stát členem Euroazijské ekonomické unie. Ve zprávě bychom toto měli zdůraznit. Mongolsko potřebuje aktivní a pozitivní odhodlání Evropské unie ke vzájemné prohloubené spolupráci. Já sám navrhnu některé myšlenky, ku příkladu měli bychom mít konkrétní evropsko-mongolskou spolupráci v oblasti lidských práv a demokracie. Nesmíme zapomenout na svobodu vyjadřování, svobodu médií, to je nezbytné pro konsolidaci demokracie. A obchod s lidmi je stále ještě problémem i přes zákony pro boj proti obchodu s lidmi schválenými před čtyřmi lety. Je třeba věnovat pozornost tomuto problému a konečně dodatečnou evropskou pomoc eh, při investicích do nových technologií, ku příkladu do digitalizace. I tím by se dalo přispět k, k překonání eh, k překonání spožděného vývoje v Mongolsku. Děkuji, pane předsedo. Kolega eh, zde není a já zde přečtu jeho poznámku. Nejprve chci Eh, se omluvit za to, že nemohu eh, zde být. Já jsem, být, já jsem se musel vrátit do Itálie nečekaně dříve. Eh, já jsem rád, že se nám podaří za socialisty uzavřít dohodu o užší spolupráci s Mongolskem. Děkuji kolegu Šelcovi za velice kvalitní návrh zprávy. Parlament má poskytnout Eh, souhlas eh, této dohodě, kterou eh, komise podepsala v roce 2013. Následoval pomalý ratifikační proces ze strany členských států, který ještě neskončil. Musíme tento proces urychlit a čekáme již příliš dlouho, abychom postoupili v našem partnerství s touto strategickou zemí. Mongolsko je velkým experimentem demokracie v regionu tato země je přitahována k Evropě, sdílí naše hodnoty, je mírumilovná a inklinuje k vícestrané spolupráci. Je to strategický partner pro Evropu, právě tak jako Evropa pro Mongolsko a právě také proto, že je to soused Ruska a Číny. A paradoxně přesto ztrácíme vliv v této zemi kvůli e, prokrastinaci ve prospěch zemí, jako je Japonsko a Kanada, které e, posilují svou přítomnost v Mongolsku. To je ještě paradoxnější, když si představíme, že eh, Evropská unie má tyto smlouvy eh, už celá léta s téměř se všemi azijskými republikami a stále ještě eh, finalizujeme tuto dohodu s Ulanbátarem a Evropská mise stále ještě závisí na misi v Pekingu. Musíme posílit naší spolupráci s Mongolskem ještě více Teď eh, Mongolsko trpí eh, ekonomickou krizí a sociálními výzvami. Poté, eh, co v minulých letech tam nastal rozkvět díky přírodním zdrojům. Tam dobře funguje nová vláda, ale je veliká potřeba, aby došlo k větší diverzifikaci ekonomiky. Evropa by měla Mongolsko podpořit a proto je potřeba tuto dohodu považovat za pouzí první krok v tomto partnerství. Děkuji. Charles Stanok. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já také souhlasím s kolegy, že Šolcův text je vyvážený a přesný. Loni jsem ve své vlastní frakci loboval eh, prostřednictvím konference předsedu, abychom pozvali mongolského prezidenta, aby promluvil ve Štrasburku. Měli jsme velice příjemnou snídani ve Štrasburku s eh, předsedou Brokem a s tamním prezidentem, jehož jméno nejsem schopen vyslovit. A mm, velice se mi líbilo, jak eh, vlastně velice velice bojoval za svou zemi. Já jsem ji nikdy nenavštívil, tuto vzdálenou zemi, ale jsem si jist, že je to země, která si zaslouží naší podporu, je pluralistická, má tam mnoho přírodních zdrojů, je málo obydlená a chce podle svého prezidenta pokračovat v vícepolární politice zahraničního obchodu a je si vlastně eh, vědom i tendencí svých velkých eh, sousedů. Bylo tady změněno Rusko a snaha, aby se připojilo Mongolsko do euroazijské skupiny, ale je tady i Čína. Je to tedy země, která má samozřejmě eh, silnější vztahy s těmito partnery než EU a s USA a my tedy rozhodně chceme podpořit dohodu PCA a případně i jakékoliv další posílení vztahu s Mongolskem. Děkuji. Um, für den Auswärtigen Dienst. Uh, Děkuji nyní za SVČ. Paní Magžata Jakovská, prosím. Thank you. My name is Malgorzata. Děkuji, jmenuji se Malgorzata Rakovska a zastupuji SVČ, azijskou divizi a zodpovídám za vztahy s Mongolskem. Nejprve bych chtěla poděkovat za eh, tu, talaskavá slova podpory. Pro nás je velice důležité vědět, že se můžeme spolehnout eh, na vaši podporu a pomoc Vyrozuměla jsem, že jedna z oblastí, eh, která nebyla přímo zmíněna, ale která by se měla dále rozvíjet eh, v naší budoucí spolupráci, je eh, oblast vztahu mezi mongolským parlamentem a evropským parlamentem. A jenom ještě k jednomu tématu, Začali jsme už přípravné práce pro zřízení eh, dialogu mezi EU a Mongolskem o lidských právech, takže toto se plánuje a doufáme, že příští rok tento nový mechanismus spolupráce bude zahájen. Děkuji. Děkuji bardzo. So that ends, uh... Tak tím končí bod Mongolská lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 11. listopad ve 12. a hlasování je naplánováno na 5. prosinec a možná se to dostane na plenárku v únoru. A posledním bodem eh, s žádostí o stručnost protože i já mám ještě další jednání, kterému musím v 18.30 předsedat. Druhé kolo parlamentních voleb v Gruzii 30. října. Měli jsme tam pozorovatelský tým. Eh, zastupující čtyři největší frakce. Byla tam mimo jiné Ana Gomeš a pracovali jsme ve spolupráci s misí OECD, s parlamentními schromážděním OBSE za Radu Evropy a NATO. Takže ano, máš slovo. Děkuji. A nejprve bych chtěla poděkovat všem členům našeho týmu a zaměstnancům, kteří nám pomáhali kteří přispěli k dobrou, dobré spolupráci s OBSE a dalšími partnery. V druhém kole jsme už vlastně trochu toho věděli více o postupech, všechno fungovalo dobře ve volebních místnostech, mimo volební místnosti. Byla situace na některých místech, jak jsme mohli přímo pozorovat, napjatá kvůli přítomnosti tanků zřejmě měli zastrašující eh, účinek na některé voliče, objevily se stížnosti na nejrůznější za typy zastrašování, což jsme uvedli i ve zprávě. Potvrdili jsme i to, co jsme zaznamenali v prvním kole, přeplnění v některých volebních místnostech, což nemohlo být jenom náhodou, protože v mnoha případech to potom vede k vlastně různým kontaktům s pracovníky. Eh, většinu pracovníků volebních místností tvořily opět ženy. Co jsme zaznamenali během těchto incidentů, o kterých jsme podali zprávu? Nelze však říci, že by voliči, ti tedy, kteří přišli hlasovat, eh, nemohli se skutečně vyjádřit. Ještě několik politických úvah, protože v této vázi asi eh, bychom je také měli zmínit. Dobré je, že celkově to proběhlo v klidu, i když tam bylo několik vážných incidentů ještě v mm, předcházející kampani. A v některých oblastech se musely volby opakovat, nicméně ty výsledky byly přijaty přestože zazněla kritika zejména ze strany stran, které eh, vlastně už se nedostaly do parlamentu. A vlastně to, ta změna spektra v parlamentu není úplně dobrá, i když víme, že jsou země, kde jsou jenom dvě strany v parlamentu. Nicméně eh, skutečně došlo k velké změně toho spektra a eh, vlastně třetí strana, která byla na třetím místě, je strana, která nepokrytě eh, má vazby na Rusko a to um, um, velice reakčním způsobem, má takovou velice reakční agendu. Další věc, eh, že vlastně vládnoucí strana dostala většinu, eh, což tedy eh, byl cíl. A samozřejmě teď tady eh, ta vládnoucí strana bude mít velkou odpovědnost, aby se ta ústavní většina nevyužila třeba k nějakým pomstám a podobně. Také je třeba, aby fungovaly nadále sdělovací prostředky, protože ta jejich svoboda a nezávislost je nezbytná pro fungování eh, každé demokracie. A víme, že občas se objevují problémy v tomto ohledu, zejména pokud je třeba o nezávislost soudnictví, což má potom dopady i na volební proces. Na závěr asi řeknu, že to je velice zajímavá země. Naše pozorovatelská mise a naše uh, Eh, interakce s tamními partnery je skutečně podstatná. Oni vítají všichni naši úlohu, tu interakci s námi a neměli tedy bychom být nesmělí. Měli bychom být velice výmluvní, eh, pokud jde o diskuse s našimi gruzínskými přáteli. Měli bychom je tlačit ke skutečnému politickému dialogu, který byl v mnoha ohledech dosti omezený během kampaně. A měli bychom eh, spolupracovat i s parlamentem a podle mého názoru, a chtěla bych to tady přednést, tento návrh, Měli bychom posílit svou spolupráci s gruzínským parlamentem, s tamními partnery, zejména v návaznosti na naši zprávu, a to v konkrétních oblastech, které se týkají voleb, ale i nad rámec voleb. A samozřejmě to zahrnuje i klíčovou nebo klíčové otázky, které už jsem zmiňovala, jako je nezávislost soudnictví, svoboda eh, médií a financování politických stran. Je to jeden z těch případů, kdy je eh, docela zajímavé a uspokojivé být členem takovéto delegace, Působili jsme tam i s dalšími, ale skutečně ti partneři, s nimiž jsme hovořili, z vládnoucí strany, z opozice, všichni vítali tu naši účast a zajímali je naše názory a to, jak my vnímáme ty problémy a také jejich možnosti a příležitosti. A tato interakce tedy byla velice užitečná. Děkuji. Mohu potvrdit eh, tento přístup, protože jsem se účastnil první pozorovatelské mise. Anna Fotiga, děkuji pane předsedo. Také já bych eh, chtěla poděkovat eh, všem zúčastněným, zejména Aně Gomeš, která vedla náš tým, a také členům sekretariátu, kteří byli velice angažovaní a profesionálně tuto návštěvu připravili. Bylo to poměrně vyčerpávající zkušenost, ale eh, opravdu to stálo za to. Gruzie eh, je důležitá pro Evropský parlament i pro členské státy a to plným právem. Chtěla bych eh, uznat tedy hodnotu té naší zprávy a tiskového prohlášení, tak jak je připravila Ana Gomez na konci naší mise spolu s dalšími zúčastněnými organizacemi. Ta podpora byla skutečně hodnotná a ta zpráva byla také velice podrobná a poukázala na různé problematické oblasti těchto voleb. Samozřejmě jsme tedy podpořili to předběžné prohlášení, tak jak bylo eh, prezentováno. Nicméně chci ještě zdůraznit, eh, že ta předvolební kampaň byla velice složitá. V některých oblastech došlo skutečně k zastrašování Eh, dokonce i k velice nepřátelským projevům, také s využitím správních nástrojů. Určitě nechceme spochybňovat výsledky těchto voleb a nikdo se o to naštěstí ani nesnažil. Ani v různých diskusích, které jsme vedli s příslušníky opozice, kde vlastně se hovořilo i o hodnotě parlamentní opozice. Nicméně z tohoto místa bych především chtěla vyzvat vládnoucí stranu, protože jsem zaznamenala, že hodně mladých, prozápadně laděných, dobře vzdělaných lidí eh, trochu eh, ztratilo eh, naději po těchto volbách a chtěla bych je ujistit, že jsou eh, jedním z největších pokladů této poměrně malé země a je tedy třeba je povzbuzovat, brát v úvahu jejich názory a, a, a je třeba, aby měli i k dispozici vlastní sdělovací prostředky, kde se budou moci projevovat. Já jsem se před nějakým časem eh, setkala s Združením mladých právníků a mnoho z nich se domnívalo, že tyto volby na rozdíl od toho, co jsme eh, viděli v ten den voleb při obou kolech, byl vlastně, eh, že to byl určitý krok ku předu. A já bych chtěla eh, vlastně v tomto duchu vyzvat gruzínskou vládu, aby i těmto lidem dala perspektivu pro nadcházející budoucnost. A ještě jedna věc. Stále ještě tady eh, je určitý nedostatek ve volebním zákoně. Mnoho partnerů, včetně expertů z OBSE, dlouhodobí pozorovatelé, eh, hovořili o nevhodných ustanoveních, eh, která popisují vlastně postupy v druhém kole. Bylo to více než viditelné že vlast, v té poslední fázi eh, volební kampaně před druhým kolem eh, vlastně ty ústřední volební komise musela připravit další pokyny a bylo to vlastně takové jediné vodítko pro řadu předsedů volební komisí, takže je třeba změnit ten volební zákon. Děkuji vám. Děkuji, nevidím, že by se ještě někdo hlásil, takže tím končím tento bod a děkuji všem, kteří se účastnili eh, této mise a budeme pokračovat eh, ve své spolupráci. Bod 16 různé. Nic z mé strany další schůze se koná 14. listopadu od 15 hodin, takže vám přeji hezký večer a končím zasedání.